Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych zahájit další část našeho zasedání. První máme na pořadu jednání oznámení předsedy, pokud jde o to, co jsme probírali včera na zasedání koordinátorů. Nejdříve jsme přijeli pořád jednání a potom jsme dále projednávali mandát pro vyjednávání k TNT za přítomnosti eh, zpravodajů pana Kumakcakase a pana Ertu. Rozhodnutí koordinátorů je takové, že doporučíme, aby jsme přijeli rozhodnutí většinou hlasů našich členů, kde chceme zahájit formální vyjednávání s radou. Za druhé, Eh, mandát bude ve formě zprávy přijaté na Tranu a potom jmenujeme vyjednávací tým, který se bude eh, skládat ze předsedy eh, nebo jeho zástupce, zpravodaje a stínových zpravodajů. Hlasovat se bude potom během hlasování. Pokud jde o balíček k letištím, tak tam za přítomnosti pana zpravodaje zásady jsme rozhodli, že zorganizujeme jednání schůzy zpravodajů a stínových zpravodajů výborů pro dopravu a pro zaměstnanost a to co nejdříve, abychom se pokusili vyřešit všechny potíže. Dále pokud jde o sloty a hlučnost, tak tam skutečně chceme to celé zachovat jako balíček společně s pozemním odbavováním. Ačkoliv tady jsme si přiznali, že pokud se nedohodneme k o pozemním odbavování, tak se k tomu ještě budeme muset vrátit. Dále pokud jde o jmenování zpravodajů, máme tady návrh eh, na nařízení, které se týká vykazování událostí v leteckém provozu. Tam bude zpravodaj z EPP. Potom tady je také návrh na směrnici, která se týká námořního zařízení, kterou se ruší směrni, směrnice 96-98. O to neměla zájem žádná skupina, to znamená, že to bude mít na starosti předseda. Dále stanoviska. Eh, návrh nařízení rady, kterým se mění nařízení 994 o uplatňování článků 92 a 93 smlouvy eh, Týká se to některých typů horizontální stání pod, státní podpory a potom se to týká nařízení 1370 o e, veřejné přepravě osob po železnici a po silnicích. E, tady existují jisté obavy. Příslušným výborem je výbor Ekon a e, rozhodnutí koordinátorů bude takové, že budeme uplatňovat článek 50, kdy tedy předseda bude zpravodajem k tomuto tématu je to důležitá záležitost, ačkoliv není úplně klíčová pro nás. Potom tady máme sdělení, nebo tady další stanoviska se týká, eh, další rozhodnutí byla taková, že nebudeme vydávat žádné stanovisko. Je to zaprvé to sdělení o posílení jednotného trhu, eh, tím, že se odstraní daňové přepážky pro osobní auta, potom tady byla 29. výroční zpráva o monitorování uplatňování před, právních předpisů EU, potom EU Regulatory Fitness, potom zpráva o kvalitě benzínu a nafty pro silniční dopravu a e, účetní závěrka Evropské unie také bez stanoviska, to samé se týká podpory užší spolupráce a regionální integrace v oblasti Magrebu a také žádné stanovisko nevydáme k pracovnímu dokumentu komise, která se bude týkat veřejných výdajů v EU. Koordinátoři považovali bezpečnost v leteckém provozu za důležitou, o tom jsme hovořili. Především zprávu, která se týká eh, Eh, nehody Concordu a také podmínky pro bezpečnost, pokud jde o množství paliva a tak dále. A to se týkalo především nízkonákladových leteckých dopravců. A, a ho, po, hovořili jsme o tom, že je třeba přizvat odborníky z EASY na nějaké budoucí zasedání našeho výboru, abychom o tom pohovořili. A také, abychom hovořili o tom, jestli má finanční krize nějaké eh, dopady na bezpečnost, eh, pokud jde o letecké dopravce v Evropě. Další bod na pořadu jednání byla iniciativa IMCO, výboru IMCO, která se týkala nového programu pro eh, evropskou spotřebitelskou politiku. rozhodnutí bylo takové, že zašlu dopis předsedovi výboru IMCO. Eh, kalendář na rok 2013, tedy revidovaná verze, tu jsme schvalovali. Eh, vy si pravděpodobně eh, vzpomenete, že jsme ho revidovali, protože bylo třeba v říjnu tam vložit druhý štrasburský týden v říjnu což nám kolidovalo se zasedáním našeho výboru. Eh, teď jsme to tedy zrevidovali a vidíte eh, tedy ve své složce, o čem jsme nakonec rozhodovali. Komitologie. Eh, vzali jsme na vědomí, že vnitřní lhůty už uplynuly bez námitek. Pokud jde o statistiky v turistickém ruchu, tak to je 31. ledna lhůta a zatím nebyl podán žádný formální návrh k omezení časové eh, letecké doby koordinátoři jsou eh, toho názoru, že až ten návrh dostaneme, budeme muset k tomu spořádat slyšení. Dnes tady máme demonstrace, ale zatím parlament nemá žádné stanovisko k tomuto tématu, protože zatím nám nikdo nepředložil žádné oficiální stanovisko komise. A jakékoliv rozhodnutí, pokud jde o eh, pohotovostní dobu a letovou dobu, tak to bude probíhat prostřednictvím komitologie a to znamená, že my můžeme říci pouze ano nebo ne, nemůžeme předkládat žádné pozměňovací návrhy. V pod bodem různé jsme projednávali nehodu Flamenie a předseda e, odpoví panu komisaři Kalasovi s tím, že se od něj vyžádá více informací k tomu e, to tématu. A pokud jde o Gigaliners, tak tady v důsledku debaty, kterou jsme vedli v parlamentu minulý týden, jsme rozhodli, na schůzi koordinátorů, že panu Šulcovi eh, doporučíme, aby napsal panu Barozovi, pokud jde o datum plenárního zasedání, a že se pan předseda Šulc pokusí jak si rozptýlit ten zmatek, vysvětlit ten zmatek, který způsobila eh, odpověď komise k této rozpravě. To je tedy vše, co mohu říci ke schůzi koordinátorů. Má v tuto chvíli někdo nějaké dotazy? Pan Liberacky. Děkuji bardzo, paní przewodniczący. Chciałem zapytać... Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl zeptat, jestli koordinátoři také projednávali čtvrtý eh, železniční balíček. Já jsem si přečetl text, který naznačuje, že Eh, ředitel Deutsche Bahn by chtěl eh, vyzvat paní kancléřku eh, Merkelovou, aby rozhodla ohledně tohoto balíčku, protože doufá, že se tím ten balíček úplně zruší, ale my tady máme poměrně pozdě vždycky informace od komise. Oni nám slibovali, že něco se stane 17. už v prosince, potom nám slibovali, že to bude už teď v polovině ledna, zatím se nic neděje. A já nevím, jestli bychom tady se neměli obrátit na komisi teď. Uh, a požádat, aby urychlila svoji práci na tomto balíčku, protože se tady dějí nějaké zvláštní věci. Ne, říká pan předseda, o tom jsme na koordinátorech nehovořili. Já v podstatě vím, že komise se nás dotázala, jestli můžeme ještě počkat asi tak týden. Eh, v Berlíně se bude jednat i s německou vládou. Já si myslím, že to je asi nejlepší postup, že tady umožníme komisaři, aby udělal, co může Až se vrátí z Berlína pan komisář, tak pokud stále ještě budou problémy, tak jsem si jist, že nás komise bude eh, informovat a my se s tím potom můžeme nějakým způsobem vypořádat. A já myslím, že v tuto chvíli skutečně by bylo nejlepší, přesto jaká tady byla spoždění a přesto, co jsme k tomu všechno řekli, tak myslím, že nejlepší asi bude dát panu komisaři ještě ten týden navíc, aby eh, se pokusil ještě vyjednávat s německou vládou. mohu tady považovat uh, tu zprávu z jednání koordinátorů za schválenou. Výborně, děkuji vám a můžeme přejít k hlasování. I'll just start with a... Začnu tím, že si ověřím, že tu všichni jsme, takže zahajuji hlasování. Kontrolujeme tedy, zda jsou všichni přítomni. Můžete hlasovat. OK. Dobrá. Ještě někdo si zapomněl uh, svoji hlasovací kartu, kromě Georgese? já bych rád v duchu Nového roku řekl, že EPP tentokrát nemá tady poslance navíc, tak tato bych jim rád poděkoval. O tom bychom měli udělat zvláštní zápis. <laughs> Okay. So if I start with... Dobře, takže začneme abs absolutoriem pro komise. Spravodajkou je paní Dro. Je tam ústní pozměňovací návrh zpravodajky, který nahrazuje eh, odstavec 1. Jsou námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže budeme hlasovat eh, o tomto návrhu, kde pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Eh, pozměňovací návrh 1, kde je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat, návrh 2, kde je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat a pozměňovací návrh 3, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Závěrečné hlasování, hlasujeme elektronicky, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování a je to 36 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, takže návrh byl přijat. Blahopřeji paní Dyro. Další zpráva je, u, je návrh udělení absolutoria za rok 2011 e, Evropská agentura pro námořní bezpečnost. Poustní pozměňovací návrh SND. Jsou námitky proti tomu? Nejsou? Takže pozměňovací návrh 1 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 2, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 3, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Závěrečné hlasování hlasujeme elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. 38 pro, 2 proti. Blahopřeji paní Meissner. Návrh byl přijat. Další eh, ASA, absolutorium, pozměňovací návrh 1, kde je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat, pozměňovací návrh 2 s ústním pozměňovacím návrhem, jsou námitky proti ústnímu návrhu, dobrá, takže kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A pozměňovací návrh 3, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Závěrečné hlasování elektronicky, prosím, hlasujeme teď. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 37 pro, 3 proti, návrh byl přijat. Blahopřeji, Žezín. A další je zase zpráva. Žezín ohledně agentury pro železnice. Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh dva kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh k návrhu 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Návrh čtyři kdo je pro? proti, zdrželi se. Návrh byl přijat. Závěrečné hlasování hlasujeme elektronicky, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Takže znovu blahopřeji paní Meissner. A nyní Cesar, absolutorium, pozměňovací návrh 1, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 2, pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, návrh 3, kde je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. Závěrečné hlasování elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 36 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, takže návrh byl přijat a blahopřeji Žezín za všechny tyto zprávy. A další je zpráva z vlastní iniciativy o politice hospodářské soutěže v Evropské unii. Zpravodajem je pan Kamál. Pozměňovací návrh 1 D pro? Moment. Pozměňovací jedna a dva můžeme vlastně vzít dohromady. A ne, ne, budeme o ně hlasovat samostatně. E, takže návrh jedna, kde pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh dva, kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh tři, kde je pro? proti, drželi se, návrh byl přijat, čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat, pět, pro, proti, drželi se, přijat, šest, pro, proti, zdrželi se, schváleno, sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Pozměňovací návrh 8, tam budeme hlasovat nejprve o první části, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 9, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, to budeme muset zkontrolovat elektronicky. Prosím, zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 10. A jeden plus jeden proti. Takže eh, končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. Návrh 17, kde je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 18, kde 18, druhá část, kde je pro, proti, drželi se schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 20, pouze závěrečná část, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. 21, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 pro, proti, drželi se schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 pro, proti, zdrželi se, to budeme muset zkontrolovat elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Třicet dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto, myslím, ale asi si to ještě ověříme. Takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 32. Hlasovali všichni? EPP má teď jednoho navíc. Děkuji. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 30. S ústním pozměňovacím návrhem. Nikdo nemá námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Dobrá. Návrh 30 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 33 a budeme hlasovat ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Budeme kontrolovat hlasování o pozměňovacím návrhu 29. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Mám říkat více? Je to tedy zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno 37. Kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno 39. Pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. 42, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. 41 odpadá, 44 taky, 43 taky, takže nyní 45. No, no, they all... Ne, odpadají, všechny odpadají. 42 byl schválen a tím pádem ostatní odpadají. Takže nyní 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Čtyřicet šest, protože čtyřicítka byla stažena, čtyřicet šest, kde je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto zřejmě, ale ještě si to ověříme elektronicky. Takže zahajuji hlasování, všichni hlasovali. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 47, první část, až po Participants is insured. kde je pro, proti. Tak ještě jednou prosím vás, první část, kdo je pro první část návrhu 47? Proti? Zdrželi se, myslím, že to bylo schváleno, ale budeme to muset zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 47 první část. Všichni hlasovali, končím hlasování. A návrh byl přijat. 48 omlouvám se, druhá část. Pozměňovací návrh 47, druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Takže 12 zřejmě odpadá. 48, kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. 49 pro? Proti? Drželi se schváleno. 50 pro? Proti? zdrželi se schváleno 51 pro, proti zdrželi se schváleno 52 pro, proti zdrželi se schváleno 53 pro, proti zdrželi se zamítnuto 54 pro, proti zdrželi se. Schváleno závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 36 pro, 4 proti, takže návrh byl přijat. Blahopřeji panu Kamálovi. A další je hlasování o tom, že e, soupíme v jednání s radou a komisí v souvislosti se sítí TNT. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A návrh byl přijat 34 pro, 6 proti, tudíž mandát byl schválen. Děkuji vám, dámy a pánové, tím končíme hlasování. We now go on to aviation a nyní přistoupíme eh, k návrhu pana Groše Děkuji, pane předsedo. Eh, v tomto tématu jsme pod časovým tlakem, byli jsme už před zimní přestávkou, ale přesto se domnívám, že eh, v přiměřené době budeme schopni jej zpracovat. Jak víte, teď se týká to, ten návrh povolenek pro lety i mimo EU. Motivace je, i když už od roku 89 jsme začali hledat řešení na globální úrovni, nestalo se nic důležitého a v listopadu se objevily první pozitivní známky a odtud tento návrh. Já ten eh, posun nebo ten odklad vítám jako takový, protože, jak už jsme dříve říkali, eh, celý ten princip ETS eh, jako takový není teď spochybněn tím návrhem, ale dostává příležitost na globální úrovni pokračovat v těchto jednáních o něm. A proto komise také eh, omezuje eh, ten odklad jenom na eh, rok a tím se zachová také ten tlak. V různých pozměňovacích návrzích jsme poukázali jasně na to, že pro nás jeden rok je jeden rok a že během roku 2013 očekáváme výsledky zasedání v EQ a že když nedojde k žádnému pokroku, tak budeme eh, chtít uplatňovat znovu eh, platnou legislativu a potom ETS eh, se opět bude týkat všech letů. Pokud ovšem na ICAO budou zná zjevné první úspěchy při vyjednávání, a proto jsem navrhl, aby komise průběžně parlament informovala, a za druhé, předtím ještě než komise přijme další kroky, já si dokážu představit, že při pozitivních výsledcích budou eh, možná třeba další eh, návrhy, tak eh, aby komise v takovém případě přišla s návrhy, které se budou zaměřovat na dvě věci. Za prvé opatření, která se budou přijímat, nebudou narušovat trh, například aby ETS platil jenom uvnitř Evropy a ne mezinárodně, aniž by to mělo nějaké důsledky, tak tomu je třeba, na to je třeba se zařídit. A potom za druhé, parlament eh, musí zůčistat eh, součástí celého toho řízení. Takže říkám, že jsme pod určitým časovým tlakem, ale neznemožňuje nám to ehm, eh, pokračovat. Envy, co by příslušný výbor, Eh, sdělil, že eh, komise i oni eh, vítají naši, naše další zapojení, když tady máme jenom stanovisko a proto by byli rádi, abychom to do 24. odhlasovali. A, hm, já bych proto prosil, abychom se připravili s pozměňovacími návrhy tak, abychom to do té doby byli schopni uh, tedy stanovit to stanovisko. Kdraví. Děkuji, pan Alkadrávi. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu zpravodaji za rychlou práci. Opravdu musíme eh, se eh, jako výbor eh, k tomu vyjádřit, k práci kolegu abychom je mohli také ovlivnit. Já konstatuji, že dnes už nejsme tak daleko od situaci, kterou eh, jsme si jako výbor pro dopravu představovali. Eh, a to při tvorbě několika, té legislativy před několika lety. Chtěli jsme eh, pracovat v dvou krocích. je vytvořit evropský emisní systém, a potom v určité pozdější fázi, kdy až ten systém, abych tak řekl, se zajede, Eh, s ním začít, eh, tedy začít debatovat o něm s dalšími zeměmi a rozšířit ho do zbytku světa. Nicméně legislativci se eh, rozhodli jinak, víme, jaké to působilo obtíže, teď se s tím prostě musíme popasovat a musíme se postarat o to, aby ten návrh komise byl rozumný, abychom co nejlíce vytvořili ten pro, využili ten prostor Eh, který vytváří ICAO, nebo který nabízí ICAO. Ehm, která by do příštího roku měla přijít s určitým návrhem o eh, tedy na eh, celosvětové řešení. To by byla možnost, pokud se to podaří, budeme všichni rádi. Ovšem jsou tady ještě dvě další možnost ti Za prvé, že se to nepodaří a já si potom myslím, že bychom museli zachovat ty dobré části a samozřejmě museli bychom eh, respektovat vlastní legislativu. A další eh, možnost je, že bude určitý pokrok, ale že nedosáhneme úplně, eh, úplně úplného pokroku tedy. A v takovém případě bychom museli na to ten eh, náš dnešní návrh upravit. Nevím, jestli už teď s tím máme počítat eh, jako s možností, protože to trochu oslabí eh, pozici Evropské unie, takže nad tím bychom se mohli zamyslet, ale v každém případě je zcela nezbytné, aby Evropská komise i v mezičase, v nadcházejících měsících, to znamená tato komise a tento parlament, sledovali Eh, aktuální vývoj tak, abychom někdy v eh, září, v říjnu eh, podle aktuálního vývoje mohli přijít s nějakým novým stanoviskem. Děkuji, paní Majsne. Děkuji, pane předsedo. Já k tomu ani nemusím tolik říkat, protože všechno rozhodující už řekli předřečníci. V tomto případě to opravdu je tak, že komise přišla s návrhem, a EU e, zaujala, e, tedy e, zaujala stanovisko a zbytek světa se k tomu také postavil podle toho. A mm, já doufám, že dojde k celosvětovému řešení. Asi to nebude ten systém obchodu s povolenkami, jaký si tady v Evropě představujeme. A mm, to by bylo optimální. Ale pokud nedojde k nějaké schodě, tak Vždycky politika EU v této oblasti bylo eh, tlačit dopředu, eh, být příkladem. Ovšem musíme se zamyslet nad tím, do jaké míry to narušení eh, konkurence ovlivní naše aerolinie tady v Evropě. To je třeba mít na zřeteli. Čili já opravdu doufám eh, v eh, celosvětovou dohodu v ICAO. Bylo by to super, kdyby něco takového se povedlo. Pro nás by to bylo to nejjednodušší a dosáhli bychom svých cílů a sice eh, v, omezit emise. Čili já si myslím, že by bylo dobré, aby nás komise také přesně informovala o aktuálním vývoji. Kramer. Pan Kramer. Ano, my eh, v zásadě eh, podporujeme návrh pana Groše, ale jedna věc je jasná. Eh, systém obchodování s emisními povolenkami nenaplňuje naděje, které jsme si kdysi dali. V tuto chvíli je cena kolem 5 eur, když jsme pracovali s nějakými, nebo počítali s nějakými 12, 13. A hospodářská soutěž, která se tím měla rozhýbat, vlastně nefunguje. Teď máme poslední šanci to zavést eh, po celém světě. Bylo by to opravdu pěkné, ale já jsem skeptický, protože američané nejsou proti eh, systému obchodování s povolenkami. Eh, říkají, že budou okamžitě pro, když Evropa zruší zákaz nočních letů. A, ale já si myslím, že do toho Evropa nepůjde. Takže musíme mít plán B. Pamatuji si ještě, jak to bylo při zavádění ETS. Eh, letecké společnosti to přijali, protože eh, se báli, že bude jinak daň z leteckého benzínu. Pokud bude taková daň, tak eh, lety obecně zdraží. Byla by to, byl by to další krok externa, k internalizaci externích nákladů. Všechny státy by to mohly podepsat, ale, nebo to podepsali, ale při naplňování Eh, se zdráhají. To by byla další varianta. Některé eh, země to mají pro vnitrostátní lety, nebo i jinak se to musí platit, eh, mm, železnice to také musí platit, takže tohle by mm, byl pro mě plán B, protože stále subvencování leteckého provozu, i když škodí klimatu, prostě nemůže takhle pokračovat. Já připomínám také, že Rusko vybírá eh, přeletové poplatky přes eh, Sibiř. Eh, něco takového bychom mohli také udělat, když, oni, když lidé se proti tomu brání. Takže hodně se létá a mělo by to být jenom za slušné ceny a ne subvencované drobnými lidmi, běžnými lidmi. Prostě eh, v eh, aerolinkám by mělo být eh, jasné, hm, že za to zaplatí. Nemůže se tady rozdávat všem, i když emise ve stratosféře jsou pětkrát nebezpečnější než na Zemi. A podívejte se, na no, to, že na jednu stranu tady vytváříme určitou bublinu, podívejte se na bublinu nemovitostí, my tady děláme eh, bublinu letového provozu eh, za peníze daných poplatníků a potom to vyčištění ovzduší musí platit eh, daných poplatníci a teď nevím, proč bychom měli subvencovat i ty, kteří často létají, jako jsme my například. Děkuji, paní Foster. And, uh, děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji Matěju za tuto zprávu. Ano, i my máme plán B. A je to v podstatě něco podobného. A sice, že chceme to ETS jako takové eh, odložit a pořád se ještě myslíme, že by to moratorium se mělo prodloužit a eh, že by mělo se uplatňovat na všechny lety. My nekritizujeme generální ředitelství MOVE Pro eh, za to tady, co Uh, udělali. Původně to totiž začalo celé na DG pro životní prostředí a teď se snažíme všichni to nějak napravit, tu situaci. A k tomu chaosu došlo, že na, protože nás nikdo vlastně neposlouchal na začátku. A nechci ani říct, že ne, nepodpoříme řádná opatření, správná opatření, Eh, pomocí kterých tady všichni aktéři přijmou svoji zodpovědnost za emise a tak dále. Ale skutečnost je taková, že teď eh, vlastně máme mezinárodní chaos, politický chaos, kde, který nemá žádného vítěze. To znamená, z našeho hlediska jsme si vědomi toho, že se hlasování uskuteční, ale stále jsme toho názoru, že to není správný postup a myslíme si, že existují jiné oblasti, kde se můžeme snažit eh, zmírnit dopady na životní prostředí, jako například jednotné nebe a tak dále, ale situace je taková, jaká je a samozřejmě nemůžeme ztratit tvář jako EU a to je právě ten problém, protože někdy jde o to, že se nám ne všechno úplně podaří a někdy je dobré to prostě přiznat a jít dále. Já si myslím, že tohle je velká chyba, že se tady snažíme rozšířit tento režim i na tuto oblast. Nicméně, jak jsem řekla, pane předsedo, vím, že taková je prostě v tuto chvíli situace. Pokud jde o ICAO, tak já to chápu tak, že jednání v ICAO se nelišilo od většiny ostatních jednání v ICAO, a já samozřejmě nerada jsem tady budu znít jako pesimistka, ale určitě tady nemám, eh, nemám naději na to, že IKO přijde s nějakou odpovědí. Takže pokud jde o EKR, tak mm, za rok, až všichni tady, eh, včetně IKO, se tady budou muset nějak rozhodnout, což se nestane, protože IKO prostě bohužel nemůže nikomu nařizovat, eh, aby něco dělal, všechno to musí být dobrovolné, takže na konci tohoto roku, až ty ostatní země to eh, nesplní, tak protože američané nemohou, protože mají zákon, který tvrdí, že, který říkají, že jejich uh, dopravci se nemohou účastnit tohoto evropského systému, tak já prostě tehdy budu vyžadovat odpověď od kohokoliv, co se stane na konci tohoto roku, až ostatní země prostě nebudou plnit tato pravidla. Pan Kala. Jenom velice stručně po té, co Jackie Foster eh, hovořila. Já bych to výslovně podpořil, to, co řekla. Já si také myslím, že bychom neměli vlastnímu eh, leteckému eh, odvětví prostě nutit to, že aby dodržovalo tyhle věci na jednostraně. Oni jsou pod velkým tlakem, už vzhledem k eh, nepoctivé konkurenci z arabského prostoru. A teď máme eh, situaci, že eh, jednostranně bychom, že jednostranně bychom je vystavovali těmito, těmto opatřením. To jim opravdu nepomůže. A proto požaduji také, aby komisařka Hedigordová tyhle, tahle jednostranná opatření suspendovala, dokud nebude globální řešení ETS a dokud eh, nebudeme jednostranně tímto, pokud bychom jednostranně nezatížili vlastní eh, letecké dopravce. Pan Zalema. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl do závis, zápisu uvést, že také naprosto souhlasím s předřečníky a velice stručně chci říct, že pokud hlavní myšlenka je taková, že si chceme prostě jenom zachovat tvář jako EU, tak nakonec to dopadne tak, že uh, eh, děláme na úplný opak, protože všichni vidí, že to prostě nemá žádný smysl. Musíme dosáhnout nejdříve globálního řešení a teprve potom můžeme uh, zavádět nějaký takovýhle režim. Děkuji. Pan Pékl. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Eh, já velice stručně. Myslím si, že opravdu eh, bychom měli dělat eh, všechno proto, abychom zabránili narušení konkurence, tedy narušení hospodářské soutěže v neprospěch našich evropských podniků, to opravdu dává smysl, protože jinak to povede k dramatickým eh, situacím eh, v letoveckém eh, odvětví v Evropě, takže podporuji také to, co navrhl Matěj a to, co řekli předřečníci. Děkuji, já sám za sebe, ještě než tam slovo zástupci DG Climate, tak chci říci, že musíme podpořit Matěje Groše v jeho zprávě, protože teď tady máme stanovisko, které musíme rychle předložit výboru pro životní prostředí, ačkoliv máme různé eh, názory na to, jak jsme se ocitli v této situaci, velice třeba i nepříjemné, tak důležité je, že prostě musíme Matthew Groše eh, podpořit v jeho zprávě. Druhá věc, kterou jsem chtěl říci, v podstatě odráží to, co tady zaznělo ze strany celé řady kolegyně kolegů a doufám, že nám aspoň zástupce DG eh, pro životní prostředí bude moci odpovědět nebo zareagovat. A sice, že my máme v tomto výboru obavy z toho, co se stane, když na generálním schromáždění ICAO nedojde ke schodě. Co se stane potom? A my víme, že ICAO je velice obtížná organizace, eh, v tom smyslu, že je těžké z nich dostat nějaké globální rozhodnutí, nějakou globální schodu v tomto tématu. A jestli teď tady to celé chceme eh, jak se zastavit, nebo jestli chceme rozpoutat nějakou eh, obchodní válku, já nevím já v tuto chvíli jsem ochoten zatím ještě říci, že toto je takové naše vstřícné gesto pro to, abychom dosáhli globální dohody. Samozřejmě to je ta klíčová věc, ale já musím říci, že toto, když tímto způsobem vykopneme ten míč, tak si myslím, že nás to dostane do potíží. A také je tady ta záležitost s pokřivením, protože v rámci EU, a já vím, že tady my skutečně máme naprostou kontrolu v rámci EU, Eh, že tady v rámci EU se platí, ale ti, kteří přicházejí zvenčí, možná ne. A já souhlasím s Michaelem, je, že potřebujeme něco udělat, ale eh, že tady potřebujeme plán B, ale s, s Michaelem nesouhlasím v tom smyslu, že si nemyslím, že jeho plán B zrovna je ten správný. Nicméně musíme skutečně se zamyslet nad tím, co bude, co by se stalo, kdyby. Eh, zatím jsme trošku pesimističtí, dobře, a my jsme se na to už tak trošku zvykli, že jsme pesimističtí a musíme prostě vědět, co bude, až se něco takového případně stane a jak zareagujeme, pokud nedojde ke globální schodě. Například, když nedojde ke globální schodě a reakce bude taková, že prostě znovu zavedeme náš systém obchodování s povolenkami, tak dobře, s tím mohu souhlasit. Ale co potom uděláme, až se dostaneme do úplně stejné pozice, v jaké jsme byli před tím moratoriem, s tím, že tam bude riziko odvetných opatření, ať už tomu říkáme jakkoliv, ze strany třetích zemí. A já si myslím, že tady skutečně chceme mít jasno, co se stane. Chceme jasnou odpověď z generálního ředitelství pro klima. Eh, nechceme jenom slyšet, ano, dojde k dohodě, protože ono prostě existuje určitá skepse, určité pochyby o tom, že se eh, nám podaří dosáhnout takové dohody. Eh, paní Elena Baden, říkám to správně, takže prosím zástupkyně generálního ředitelství pro klimatické změny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem. Dobrá dopoledne. Já bych se chtěla připojit k těm z vás, kteří oceňují eh, velice rychlé vypracování této zprávy ze strany pana Groše. A také bych chtěla vyslovit uznání v tom smyslu, eh, že víme, že skutečně všichni eh, z vás se snažili skutečně seznámit s tou odchylkou, kterou navrhujeme a že skutečně velice dobře spolupracují tak abychom mohli pokročit dál v tom procesu. Je jasné, že v tuto chvíli je situace taková, že se pohybujeme neobvyklou rychlostí, která vyžaduje jistý pragmatismus a jistou ochotu ke spolupráci eh, mezi všemi aktéry. Naštěstí zatím eh, ten začátek vypadá velice slibně. Eh, Na radě už se odehrála vyjednávání prvních pracovních skupin a teď příslušné výbory v tom také pokračují dále. A já bych tady chtěla zmínit v podstatě tři hlavní věci. První z nich je taková, že komise nadále skutečně chce zachovat plnou transparentnost, pokud jde o tuto odchylku. My víme, že Eh, toto je skutečně velké břímě, které jsme naložili na své partnery v principu spolurozhodování, ale myslíme si, že skutečně je třeba, je v zájmu EU, aby ten systém byl co nejjednodušší a nejrychlejší, protože celá řada aktérů z tohoto odvětví eh, z vlád jednotlivých členských států a na straně našich mezinárodních partnerů, kteří potřebují tuto, eh, aby to všechno bylo jasné. A skutečně je třeba, abychom tuto transparentnost zachovali ve vztahu k našim partnerům. Pokud jde o to, co tady zaznělo, eh, ve smyslu rovných podmínek pro všechny a porušování pravidel hospodářské soutěže, tak náš návrh jasně říká, že jde o skutečně dočasnou odchylku. Mluvíme o jednom roku. My jsme zhodnotili, že ta odchylka od článku 16 v tomto kontextu nám skutečně poskytne nezbytnou transparentnost, jasnost, aniž bychom zasahovali do integrity směrnice o ETS a umožní nám to přijmout nezbytná opatření po eh, tom, až tady dojde k vyjednávání v rámci ICAO. Je jasné, že jakožto vzhledem tomu, že to bude dočasná odchylka, tak eh, si myslíme, že to, že to nebude mít do, nějaké podstatné dopady na rovné podmínky pro všechny v rámci EU, protože v rámci EU ti dopravci, kteří nadále fungují na vnitroevropských letech, tak prostě od nich očekáváme, že budou samozřejmě splňovat legislativu EU a sice, že tedy všichni uh, tyto dopravci budou mít stejné podmínky, že na ně budeme klást stejné požadavky, pokud jde o vykazování uh, a tak dále. Jak moc explicitní chceme být v těch jednotlivých článcích, pokud jde o tu dočasnou povahu této odchylky a dalších mechaniz, další mechanizmy. No o tom ještě musíme vyjednávat v rámci trialogů a v rámci uh, komise. Budeme o tom muset ještě uh, interně vyjednávat. A poslední věc. Chtěla jsem ještě říci několik slov k postupu v rámci IKO. Je jasné, že všichni bychom samozřejmě chtěli, aby všechno bylo naprosto jasné, pokud jde o to, co můžeme čekat v září nebo na začátku října. Ale on je to eh, prostě mezinárodní vyjednávací proces. Jak deskriptivní chceme být, pokud jde o to, co očekáváme. No, v tuto chvíli by to skutečně mělo velký dopad na uh, další průběh vyjednávání. bych skutečně tady chtěla jaksi apelovat na uh, eh, rozumný rozumné hledisko. To znamená, chceme skutečně, aby to byla konverzace, aby to bylo vyjednávání, kde budeme kde vyslechneme naše partnery ze třetích zemí, ale samozřejmě budeme také hájit zcela jasně a rozhodně evropské zájmy. V tuto chvíli skupina na vysoké úrovni, která byla uh, panem předsedou založena uh, v zájmu toho, aby tady uh, politická řešení byla začleněna do té technické části vyjednávání, tam se jedná o opatření založená na trhu, tak eh, tam jde o několik hlavních věcí. Za prvé, eh, chtějí se podívat na ten eh, um, rámec, který umožní zavedení jednot, jednotných globálních opatření. A druhá věc, vedou se tam vyjednávání o proveditelnosti takové, takového jednotného globálního opatření, který, které by umožnilo skutečně zavedení nějakého jednotného i časového rámce. A třetí věc, to jsou vyjednávání o dalších prvcích, to už jsou ta jednotlivá technická opatření, národní akční plány a tak dále, které také mohou vést k velkým přínosům pro životní prostředí. A my tedy chceme, aby došlo k vytvoření takového balíčku opatření, který by měl alespoň přibližně stejné eh, pozitivní dopady na životní prostředí jako ETS mezidobí my tedy doufáme, že eh, dojde ke schodě na tom rámci a jsme si jisti, že skutečně teď máme výjimečnou příležitost, protože všichni eh, se skutečně jsou zainteresováni v rámci těch vyjednávání v ICAO. My doufáme, že v září a říjnu tady dojde k skutečně k nějakému eh, smysluplnému rozhodnutí, které potom budeme moci sladit s naším ETS souladu tedy s rozhodnutím, které bude přijato. Děkuji. Děkuji, pan Groš. Já vielen Dank für die... Děkuji mnohokrát eh, za eh, komentáře a připomínky. Já bych eh, se jenom vyjádřil stručně k tomu, co řekla komise. Hovorili jsme vlastně o, o tom, že bychom čekali na pozitivní známky z ICAO. Já bych poukázal na to, že je eh, v zájmu jak komise, tak parlamentu, abychom eh, velice silně spolupracovali a nechali se konfrontovat eh, v uplatňováním toho či oného článku. Myslím si, že parlament, stejně jako tento výbor, se staví k debatě velice vstřícně a, a dávám dostatečný manevrovací prostor k vyjednávání. A to musíme e, zachovat, to je pro nás velmi důležité. A potom e, další věc, a tím zareaguji na Briana Simpsona. Já si myslím, že v tuto chvíli nemáme jinou možnost, než říci, že pokud tady nebude žádný pokrok, tak e, se budou uplatňovat evropské zákony. A když teď hledáme eh, takzvaný plán B, tak oslabujeme nejenom pozici EU eh, jako celku, ale oslabujeme eh, pozici našich vyjednavatelů, kteří hledají řešení na globální úrovni s ostatními. Já vám každopádně děkuji všem za připomínky a doufám, že si stanovíme takový harmonogram, který nám umožní včas předat stanovisko výboru pro životní prostředí. Děkuji, pane Groši. Lhůta pro eh, pozměňovací návrhy je 28. ledna v poledne a ve výboru pro dopravu budeme hlasovat 19. února. Eh, doufám, že hlasování ve výboru pro životní prostředí bude 26. února a na plenárce v Dubnu. Ehm, takže první ta lhůta je 28. ledna v poledne pro podání pozměňovacích návrhů tady. Takže nyní můžeme přistoupit k vnější politice EU v oblasti letecké dopravy. Je to zpráva z vlastní iniciativy pana Marinesku. Prosím, máte slovo. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Jak dobře víte, O tomto tématu se jednalo v roce 2005, při, e, Evropský parlament přijal usnesení. E, v roce 2006 od té doby se nicméně změnila situace, byly přijaty kroky k dosažení dohody se třetími zeměmi ohledně vytvoření e, společných, tedy dohody se sousedními zeměmi. Nicméně ještě zbývá mnoho práce před námi a musíme řešit výzvy budoucnosti s ehm, nárůstem objemu dopravy v Ázii a v Latinské Americe. A to souvisí samozřejmě s ekonomickým rozvojem těchto regionů, který eh, je daleko rychlejší než eh, tady u nás. Takže co se mě týče, pokud chceme ehm, mít vnější politiku v prospěch Evropské unie, e, v oblasti letecké dopravy musíme především řešit naše vnitřní e, problémy, dokončit jednotné evropské nebe a podle mého názoru e, my se dostáváme do slepé uličky, jsou přijímány kroky, které jsou rozhodně nedostatečné A ta myšlenka jednotného evropského nebe zahrnuje také státy, které s Evropskou unii sousedí. Takže když jednáme s, ostatní, s dalšími státy a chceme stanovit určitá pravidla v mezinárodní dohodě, pak taková pravidla musí být minimálně dodržována uvnitř Evropské unie. V první řadě. Já jsem přesvědčený, že můžeme uvažovat o mandátu pro komisi, aby jednala s našimi strategickými partnery o tomto typu aktivit s Čínou a Indií a měli bychom uvažovat o restrikcích, které v současné době platí pro letecké společnosti a měli bychom také uvažovat o interní hospodářské soutěži, eh, národních, jaksi, národního zdanění a, a mm, poplatků cestujících placen, cestujícími. Myslím si, že když předložíme usnesení vzniknou příznivé podmínky pro konzistentní zahraniční eh, politiku v oblasti letecké dopravy, která podpoří obecný rozvoj evropské ekonomiky v této krizové době a současně to bude mít přímý dopad na komerční leteckou dopravu a e, bude možno zajistit odpovídající služby odpovídající kvality. Nyní pan El Khadraoui. Já děkuji, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. A děkuji e, panu zpravodaji za úvod. Samozřejmě, e, teď máme první výměnu názorů no a uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Ale chtěl bych zdůraznit dvě věci. Za prvé, musíme vyhodnotit eh, dohody o letové přepravě, eh, které v posledních letech uzavřela Evropská unie se třetími zeměmi. A musíme eh, se pořádně zamyslet nad tím, jestli tyto dohody dopadly pozitivně i pro nás. Náš prospěch. Já si myslím, že to není úplně zřejmé. Uzavřeli jsme dohody, kdy jsme navzájem připustili v letecké společnosti na vlastní trhy ale ono se nedá dobře fungovat, nebo eh, když nemáte eh, rovné podmínky, pokud je o ekologii, sociální věci a tak dále. A pokud to nemáte stejné, tak ono je opravdu těžké uspořádat eh, postivou hospodářskou soutěž. Takže to je důležitá věc. A druhá věc, která také souvisí se studiem těch dohod, s řadou zemí, a tady myslím země kolem Perského zálivu, se investuje hodně e, z veřejného e, a hradí se ztráty a vytvoří, vytváří se tím e, nepoctivá konkurence. Otázkou je, jestli s tím můžeme něco udělat, jak se k tomu postavit, kterou cestou jít. A možná poslední věc, a tady souhlasím s panem zpravodem, měli bychom se zabývat eh, vlastní cestou. Podívejme se na a eh, vlastní jednotou. Podívejte se na podmínky v jednotlivých státech, pokud je o ty eh, sociální podmínky. Jednoznačné, že letový průmysl nebo letectví se musí posouvat k integrovaným, harmonizovaným pravidlům. Jsme na cestě, ale zjevně mm, nás ještě čeká velký kus práce. Mr. Bennion. Pan Benin. Thank you. Um... Děkuji. Já vítám tuto zprávu a e, studoval jsem návrh komise s aktualizací ohledně toho, co již bylo vykonáno a co ještě zbývá. My jsme přesvědčeni, že pokud má Eh, Evropa mít zachovanou dopravu v globalizovaném světě, je potřeba mít silnou leteckou politiku a kroky přijímané na evropské úrovni musí být konzistentní a konzistentní s globální situací. Proto věrohodnost eh, SSI eh, má silnou, silný hlas v rámci eh, organizace civilního letectví, to je stěžení. A souhlasím, že je dobré eh, brát v úvahu celý tedy ten systém evropského letectví a po nedávném sdělení leteckých společností, které mají veliké obavy z omezení, která jsou navrhována Eh, ohledně antikorozivních látek. To bude poměrně dost těžké eh, z hlediska údržby leteckých, eh, letadel na území Evropské unie a bude jejich údržba muset probíhat mimo unii, aby byly, byla používána antikorozíva a my bychom tedy měli zajistit, že budeme konzistentní v této oblasti taky. Dal bych přednost tomu, aby toto sdělení se soustředilo eh, nad rámec letišť. A jestliže Evropa má zůstat dopravní platformou, je potřeba hledat inovativní řešení Například máme nedostatečné kapacity na Heathrow ve Spojeném království a měli bychom se zamyslet nad sekundárními přestupními centry, eh, jak která třeba používá Lufthansa v Německu. A co se týče mezinárodního obchodu, souhlasím s předřečníky, Eh, je opravdu potřeba eh, se podívat na naše dohody nejenom s Čínou a Indií, ale také se Spojenými státy. Zatím, máme, zatím je ve Spojených státech velice restriktivní trh a já doufám, že budou zahájená obchodní jednání se Spojenými státy, což by možná mělo být priorita číslo jedna na naší, našem programu a každopádně děkuji a budeme dál na tom pracovat. Paní Foster. Well, thank you very much. Uh, děkuji, pan předsedo. Děkuji zpravodaji. Tady se dostáváme před rok 2005, kdy jsme zahájili eh, jednání o otevřeném eh, nebi a kdy jste ještě nebyl předsedou výboru. A to znamená, na tom se pracuje už velmi dlouho z dobrých důvodů a myslím si, že by bylo správné, aby DG e, eh, Transport nebo move e, na tom, e, jak si pracovali, je potřeba mít totiž dobrou do, dohodu. Existují určité výhrady, co se týče dokončení bilaterálních dohod, jsou tu velké výzvy Eh, v rámci dohod o službách. Čili toto je pokrok. A co se týče Spojených států, eh, to představuje velikou část globálního trhu z pohledu Evropy, takže nadále existuje řada zemí, se kterými je potřeba uzavřít dohody a myslím si, že bychom měli být opatř, opatrní my, když uzavíráme servisní dohody se třetími zeměmi, tak nedosáhneme vždycky všeho, co chceme. Takže bychom měli dbát na to, aby ta rozhodnutí byla dobrá z obou stran a možná jsou mm, příležitosti, kdy třeba nedosáhneme vždycky všeho, ale aspoň nějakého pokroku dosáhneme. Velký problém, který máme, je nárůst v Azii a na středním východě a e, nedostatek přiměřené ehm, infrastruktury pro to, aby se hm, toto mohli pokrýt našimi leteckými společnostmi a s přetížením třeba Heathrow, jak tady bylo řečeno, a potřebujeme rozšíření infrastruktury, pokud chceme zůstat konkurenceschopní. Kromě toho řízení letového provozu v rámci jednotného evropského nebe předmětem eh, zprávy z vlastní iniciativy ohledně FABS a podobně, kdy je na členských státech očívá odpovědnost a jestliže chceme zůstat konkurenceschopní a e, jak si naše podniky, aby zůstaly na špici, tak je potřeba jak si se chopit taky odpovědnosti a ukázat cestu správným směrem a e, poskytnout odpovídající infrastrukturu našim leteckým společnostem. A na závěr bych chtěla říci, že věci jako ETS, e, obchodování s povolenkami, to je potřeba skutečně velice opatrně řešit, protože my nesmíme přetížit e, naše dopravce, abychom měli, musíme zajistit, aby cestující měli dostatečnou bezpečnost a dobré služby, ale nesmíme přehnat regulaci, nesmíme to celé přepálit, protože potom eh, jak si eh, ztratí naše společnosti konkurenceschopnost. A na závěr bych chtěla říci, že ono toto se týká eh, z leteckých společností, ale existuje tady celý řetěz dodavatelů, celá řada firm, které vlastně jsou na toto navázány a se kterými toto souvisí, takže to bychom také měli mít na paměti. Čili já bych chtěla podpořit eh, komisi, aby pokračovala ve své práci a a aby se hrála dobrou konstruktivní roli, ale prosím, berte v úvahu některé ty komentáře. Ne, protože já jsem pesimistická, ale realisticky musíme skutečně eh, dbát na to, jak vypadá konkurence a například na Středním východě nebo v Azii nejsou žádné restrikce, co se týče výstavby nových letišť a eh, my musíme dbát na to, aby naše eh, podniky jaksi nepřicházely o možnosti a musí to klima být nadále příznivé. Děkuji. Pan kroš, Já, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Já bych také panu zpravodaji poděkoval eh, za odvedenou práci. Jak už říkal kolega Said, je to první měna názorů a myslím si ale, že ta jednotlivá téma a ta, na kterých jsme se zde eh, zaměřili za posledních několik měsíců, je, eh, že je důležité, ukazují, že je důležité nalézt jednotný evropský přístup k tomu tématu. My eh, se snažíme tady stanovovat kritéria v oblasti životního prostředí, samozřejmě v oblasti hospodářství, eh, technické kontroly i pracovních eh, podmínek. A otázkou, která to rámuje, je, jestli jsme schopni přesvědčit o našich kvalitativních nárocích i ostatní, nebo ne. I v této oblasti se nad tím musíme zamyslet. A já si myslím, že v Evropě musíme ukázat ne, že chceme levnější řešení, ale že chceme lepší řešení. A lepší řešení, eh, dle mého názoru, eh, není, aby eh, trh, ne, ne, není to, co diktuje sám trh. Jde, aby o tom byli přesvědčeni všichni ostatní. A v Evropě si musíme být vědomi toho, že Dokud hovoříme někde 27 hlasy, tak samozřejmě ostatní nepřesvědčíme. Až uvidíme eh, ty eh, dohody, a už jste zde hovořili znovu o Open Sky, tak eh, Velká země jako Amerika nedělá tady dohodu s Evropou, ale se 27 zeměmi. Nebo dokonce některé země dávají větší svobodu leteckým společnostem než jiným. Podporuje se například vnitroevropská kabotáž, zatímco my víme, že Evropané nemohou e, letat v Americe jako kabotáž. Takže e, když to necháme na 27 e, zemích, tak nás to oslabuje na všech úrovních, zejména na hospodářské úrovni. Já si myslím, že Eh, tímto bychom se měli, na to bychom se měli zaměřit. V mojí zemi, eh, v Belgii, zejména v Lutychu, eh, jsem zažil ty různé debaty o svobodách, které dáváme americkým podnikatelům. A myslím si, že naší slabostí je to, že nehovoříme jedním hlasem. A ta eh, i když, a to, že nerealizujeme FAP, i když by to bylo hospodářským, ekologickým pohrokem, eh, je známkou slabosti. A já si myslím, že eh, touto zprávou musíme dát našim zemím na, najevo, kde jsou promeškané šance a kterým směrem bychom měli jít. Děkuji mnohokrát panu Grošovi. Pokud jde o mě, tak já chci také nejdříve ze všeho poděkovat panu Heskovi za jeho úvod a Jak už jsme řekli, toto je prvotní výměna názorů. A je tady několik věcí, které jsem chtěl zdůraznit, jakožto součást naší vnější politiky v oblasti leteckého dopravy. Za prvé, jak funguje EASA na globálním e, v globálním fóru, jakožto globální certifikační orgán. A já myslím, že je třeba se na to zaměřit. Ono se to objevilo eh, i minulý týden, když eh, se hovořilo o Boeingzích 787, eh, když tedy došlo k jejich vyřazení z provozu ve světě i v Evropě. A je tady potřeba se podívat na to rozhraní mezi ASO e a mezinárodními regulátory. Druhá věc, o tom hovořila paní Foster, a to je role EU v rámci ICAO. Myslím, že pan Benjen vlastně to také zmínil. Já si totiž myslím, že někdy je to docela frustrující, vzhledem k tomu, že vlastně v rámci ICAO vystupují spíše členské státy, spíše než Evropská unie. Já myslím, že by bylo užitečné se podívat na to, jak to vlastně celé funguje a jestli v tom není nějaký zádrhel. Dejme tomu, jaké je vlastně tady to rozhraní mezi Evropskou unii a jednotlivými členskými státy, když v rámci eh, tady v zápalu boje eh, v rámci ICAO se o něčem vyjednává. A třetí věc se týká vztahu s Ruskem. Našeho vztahu s Ruskem. Především pokud jde o ta přeletová eh, práva, my jako Evropská unie velice dlouho už jaksi bojujeme za to, aby Rusové byli trošičku jaksi eh, rozumnější v této věci, alespoň z našeho hlediska. Máme takový nějaký eh, dopis nebo memorandum o porozumění v tomto smyslu, ale já si myslím, že jedním z klíčových aspektů, pokud jde o naši eh, vnější politiku v oblasti letecké dopravy, to se musí zaměřovat eh, na to, jaký bude náš vztah s Ruskou federací. A tohle vlastně vidím jako stejně důležité, jakožto naše vztahy s USA. Takže toto jsou podle mě ty tři hlavní oblasti, na které je třeba se zaměřit. Pan Baldwin za komisi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré dopoledne všem. Dnes ráno tady těžko nacházím něčo, něco, s čím bych eh, mohl nesouhlasit, což je trošku problém, ale ono je to pochopitelné vzhledem tomu, že tady už se tím zabýváme mm, asi deset let. Nejdříve ze všeho chci poděkovat panu Marihliskovi za jeho práci, budoucí práci a připomínky k této věci. Jsem rád, že pan El Chadraoui eh, že si vzpomněl i na tu zprávu z roku 2005, ten se zúčastnil té práce, takže má velké zkušenosti. A velice správně nás upozorňujete, udělali jste to už na začátku, je důležité vzát, vzít v úvahu celou situaci, to znamená jednotné evropské eh, nebe, také jsem si všiml toho, co jste říkali o vnitrostátním zdanění, infrastruktuře a také k tomu, co jste pane předsedo řekl, eh, k roli EASI eh, na mezinárodním poli. A já teď několik věcí, já bych teď chtěl si několik věcí. Za prvé, my v komisi, stejně jako vy, vycházíme z té zásadní podstaty letecké dopravy. Je, má základní strategickou roli v rámci ekonomiky, eh, ať už jde o pracovní místa nebo konektivitu a my pořád posloucháme to, jak naše letecké společnosti, jak se jim nedaří, ale máme pořád ještě tři z deseti eh, nejlepších eh, dopravců, tři z nej, deseti největších železničních uzlů a přispívají 315 eh, miliardami eur do HDP a tak dále. Takže se nevedeme až tak špatně. Ano, tomuto odvětví se nedaří úplně nejlépe, nebo v tuto chvíli situace není ideální, ale právě z toho důvodu eh, Evropská komise zahájila eh, v tomto roce revizi naší politiky v této oblasti a to proto, abychom mohli zhodnotit, zda ta politika, kterou jsme vlastně v roce 2005 spustili, jestli stále ještě odpovídá svému účelu a my jsme tady, jak víte, v září se začali věnovat této otázce eh, budoucích výzev. Pokud jde o to, co komise eh, vypracovala za posledních pár měsíců, tak my jsme ty záležitosti eh, se skupili do tří pilířů. Obnovení let, právní jistoty, komunikace s klíčovými partnery. A já si myslím, že toto je to nejdůležitější. Je důležitá spolupráce. Máme téměř jednu tisícovku bilaterálních dohod se 117 mimoevropskými zeměmi a tady, eh, tady, které uznávají ten princip dopravce v rámci EU. A také pokud jde o sousední země, tak tam máme už podepsané dohody se západním eh, Balkánem, Marokem, eh, Moldavskem a tak dále. Jednáme stále ještě o dalších, to je ten třetí pilíř. A pokud jde o ten západní Balkán a Maroko, tak tam v letech 2006 a 2011 jde o částku asi 6, 6 miliard eur. A potom tady máme dále ty komplexní dohody s USA, Kanadou a Brazílií, jak jsem zmínil v rámci třetího pilíře. Takže je to účinná politika, funguje nám, ale Evropa, na Evropu Eh, dopadla krize těžce, to znamená naše eh, konkurenceschopnost eh, v rámci celého světa je ohrožená, máme jisté problémy, které jste také naznačil, pokud jde o ETS, takže potřebujeme rychlou, rapidní transformaci, změnu naší politiky, abychom se vyrovnali s těmito výzvami, abychom skutečně si zachovali silný konkurenceschopný letecký průmysl v rámci té globální sítě, která nás má propojit. Takže my uh, víme, že, všechno, že teď se musíme skutečně vzmužit a vzpamatovat, nebo uh, budeme zaostávat za ostatními. Pořád ještě uh, tady panuje nedostatečná jednota, nedostatečný smysl pro solidaritu na úrovni EU a já zcela souhlasím s tím, co říkal pan Groš k tomuto tématu. A také vím, chápu, co jste říkal vy, pane předsedo, a co říkala paní Foster o významu ICAO a silné roli Evropské unie v rámci ICAO. Musím být realistou, to znamená, eh, musím říct, že v krátkodobém, možná ani střednědobém výhledu se to příliš nezmění, ale Teď uplatňujeme určité opatření, to, se, to tady spočívají v koordinaci, koordinaci a zase koordinaci a většina mezinárodních partnerů a e, členských států asi uznávají, že v rámci jako s nimi velice dobře spolupracujeme, tak bychom zajistili jednotnou evropskou pozici. A tato sjednocená evropská pozice bývá e, ta je teď velice napětá vzhledem přesně k těm napětým vztahům s Ruskem. To jste velice správně řekl, eh, pane předsedo, že tady skutečně je to klasický případ, kdy Evropa nedokáže mluvit jedním hlasem. Myslím si, že ale členské státy už v podstatě uznávají, že to, eh, k čemu docházelo za několik posledních letech s Ruskou, že tedy eh, z taktického hlediska naší pozici stížilo. To znamená, my jsme se snažili vyrovnávat s těmito problémy nejenom z filozofického hlediska, ale také prakticky, to znamená z hlediska politiky. Eh, snažíme se přijít s nějakými konkrétními opatřeními, která mají zlepšit konkurenceschopnost našeho odvětví, eh, reagovat na, na tržní trendy, eh, na omezení, pokud jde o vlastnictví a kontrolu a také eh, hovoříme samozřejmě o spravedlivé hospodářské soutěži, o rovných podmínkách pro všechny a v tomto kontextu také je důležitá ta regulativní dimenze, ten rozměr, o kterém hovořila celá řada řečníků a zase se tady dostáváme zpátky na evropskou úroveň. Je jasné, že členské státy, když vyjednávají sami za sebe, tak prostě nejsou schopné eh, pokročit v těchto oblastech. A zároveň ty dohody, eh, ke kterým se zavážou, potom jak si prostřednictvím nich se vzdávají vlastně svých práv v této oblasti a to je eh, přitom to nejdůležitější, co bychom se měli zachovat. Takže my jsme toho názoru, že Evropská unie by skutečně měla velkou, eh, velký velkou výhodu z toho, kdyby měla ambicioznější vnější politiku v oblasti letecké dopravy v budoucnosti. Eh, měli bychom lepší pozici pro vyjednávání lepších eh, podnikatelských příležitostí a také pro zachování konkurenceschopnosti. A já si myslím, že tady všichni souhlasíme v tomto, v tomto sále, že je třeba skutečně vnést do naší politiky v této oblasti větší evropský rozměr. Pokud jde o závěry rady, tak ano, máme tam jednu, dvě oblasti, kde můžeme skutečně, eh, do kterých můžeme vnést větší evropský eh, rozměr, ale skutečně zavést lepší, konstruktivnější dialog s členskými státy. Já myslím, že k tomu se rada teď chystá a myslím si, že teď je jasný signál i ze strany parlamentu. Já vím, že můžeme spočítat s vámi v tom, že vyt, abychom vytvořili společně ambicioznější vnější politiku v oblasti letecké dopravy a že nám pomůžete v jejím implementování v praxi. Děkuji. Paní, eh, pan Marinesku má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si dovolím ještě několik poznámek. Já si myslím, že příspěvky eh, dokázaly, že toto téma je poměrně složité a zároveň také velice důležité. A já doufám, že budu schopen eh, vytvořit s kolegy dokument, který bude obsahovat konkrétní prvky, konkrétní návrhy v této politice. Bude se to týkat toho, co chceme vůbec od této politiky, čeho chceme dosáhnout v nejbližší budoucnosti a které orgány, které instituce by měly přispívat k této politice, jakou roli má hrát Evropská unie, jak se má vůbec Evropská unie zapojit, jakým způsobem můžeme dosáhnout to, abychom hovořili jedním hlasem a jaké jsou naše cíle do budoucnosti, jakým způsobem je chceme dosáhnout. Děkuji vám. Děkuji panu Marineskovi. Prezentace návrhu této zprávy bude, proběhne 18. až 19. března na zasedání výboru. Potom lhůta pro pozměňovací návrhy bude 27. března. 22. až 23. dubna se to projedná a hlasovat se bude v květnu. Takže prezentace návrhu zprávy ještě jednou ze strany pana Marinesku proběhne 18. až 19. března, potom lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude 27. března. Projednávání pozměňovacích návrhů bude 22. až 23. dubna na zasedání výboru a hlasovat budeme ve výboru 7. května. Všichni jste stihli? Tak, děkuji, děkuji panu Marineskovi. A další bod na pořadu jednání se týká elektronického mítného a systému Vinět. Je to zpráva z vlastního iniciativy pana Higginsa. Já vím, že Jim tu je. A pokud vám to nevadí, já vím, že tady můžete začít hned, ale já bych požádal možná, jestli vám to nevadí, abychom počkali 10 minut, protože tady není nikdo ze stínových zpravodajů. Takže pokud byste s tím mohli souhlasit, tak si teď uděláme takovou desetiminutovou přestávku a uvidíme, jestli se nám dostaví někdo ze stínových zpravodajů. Jimé, pane Higginsi, souhlasíte? Souhlasíte, výborně. Dobře, tady desetiminutová přestávka.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 Můžeme se opět usadit. Máme téma elektronické mítné a systém vynět. Jimmy, máš slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, jenom abych řekl, z čeho vycházíme. Už nějakou dobu se Evropská unie snaží eh, jak se zjednodušit cestování přes hranice, možno co nejvíce. První pokusy v této oblasti, v oblasti tady spoplatnění silnic, eh, aby se zajistilo tady, že nebude docházet k narušování plynulosti dopravy a že tady nebudou trestány ty automobily, které nejméně, eh, nejméně znečišťují, tak tady právě před námi stojí několik otázek. Za prvé, jak budeme spravedlivě a efektivně eh, financovat infrastrukturu, abychom zároveň tady eh, nekladli překážky jednotnému trhu do budoucna. Za druhé, jak chceme zajistit, že tedy ten princip, že ten, kdo nevíc znešišťuje, má platit, jak ho nejlépe implementovat a za třetí, jak nejlépe implementovat plně funkční evropský evr, eh, systém elektronického mítného. Komise zatím vydala dvě sdělení, jedno členský, o členských státech, které si uh, eh, tady uh, eh, účtují uh, mítné u uh, lehkých uh, užitkových automobilů a za druhé ETS. A obě dvě témata eh, se vyžadují různé legislativní přístupy. Pokrok byl zatím pomalý a musíme říci, že EETS celkově zatím spíše přinesl výsledky, které nás zklamaly. To vlastně říká i Evropská komise. Možná bude třeba, aby komise se vrátila úplně na začátek a eh, uvážila, zda není třeba před, eh, představit nějaký jaksi silnější návrh, který má vytvořit efektivní EETS. Pokud jde o elektronické mítné v Evropě, tak se zdá, že po úvodních diskuzích s poskytovateli této služby je klíčovým problémem ochota aktérů se schromáždit a tady sjednotit svoje systémy tak, aby vyhovovaly uživatelům silnic. Tedy jinými slovy, největším problémem pro implementaci funkčního ETS pro koncového uživatele jsou politické a obchodní otázky. Nikoli, není to tady problém technologický. Jako zpravodaj jsem toho názoru, že možnost toho, že bychom měli jeden jednotný systém pro eh, elektronické mítné eh, že je to možné, ale v tuto chvíli není možné donutit aktéry, aby se tady sešli a aby se shodli na tom, jak, jak to udělat. Další možností, pane předsedo, je tedy uh, možnost vytvoření určitých bariér a já tady mm, musím uh, eh, říct, že lituji toho, že Evropská komise se této možnosti příliš nevšímá. A já bych chtěl tedy, aby Evropská komise se více podívala na právě tuto možnost a její začlení po celé Evropě. Já jako zpravodaj jsem nadále toho názoru, že je třeba, abychom byli realističtí především. Já jsem si vyslechl obavy různých aktérů, pokud jde o interoperabilitu Nicméně zavedení společného eh, nálepky eh, pro celou Evropskou unii to by určitě zjednodušilo eh, cestování po Evropě. Pane předsedo, vytvoření ETS časem povede k tomu, že se bude cestovat přes hranice stále více, protože právě pohodlí na cestě, to je to, co nás ovlivňuje, když se rozhodujeme, kam budeme cestovat. Další rozvoj ETS povede k úsporám pro dopravní společnosti, především pokud jde o část, ale také pokud jde o náklady, protože budou skutečně muset eh, mít jenom jednu nálepku a platit jenom jeden účet. A potom jsou tady úspory z rozsahu. ETS eh, e také umožní další rozvoj toho základního principu a sice, že ten, kdo znečišťuje, ten platí. Jako zpravodaj jsem se ještě nesetkal s celou řadou aktérů, takže to mě ještě čeká a zatím mám mysl otevřenou, pokud jde o další aspekty, se kterými se musíme vypořádat této zprávy. Samozřejmě také vítám příspěvky, příspěvky jakýkoliv naš, svých kolegů a kolegyň. Těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji, až budeme vypracovat zprávu samotnou. Členské státy, které jsou spíše pro e, systém založený na čase, by měly mít možnost nadále takový systém využívat a ceny jak komise správně říká, by měly být eh, poměrné. To znamená, že je možné eh, mít měsíční, eh, denní, měsíční, měsíc, týdenní a tak dále nálepky. Pokud jde o administrativní náklady, tak by měly být v poměru k ceně té roční známky, roční vyněta. Týdenní vyněta může ale stát až čtyřikrát tolik než měsíční nebo roční známka, když, když si ta celé vydělíme. Pokud jde o administrativní náklady, tak tam se mi zdá, že takovéto, takovýto postup ale by mohl být nespravedlivý ve vztahu k těm, kteří nepocházejí z příslušného členského státu. Pokud jde o vyněty, tak členské státy by měly nadále mít možnost si vybírat a určovat eh, poplatky za využívání infrastruktury, ale musím zdůraznit, že by měly existovat mnohem přísnější pokyny, tak aby si členské státy mohly počítat eh, poplatky pouze na základě eh, přístupu pro rata a malé, nízké administrativní náklady. Já si myslím, že tady komise nezachází dostatečně daleko. Jako zpravodaj souhlasím s tím, že komise chce, aby platba za takovéto vyněty byla co nejjednodušší a chci zdůraznit, že zaměření, eh, že členské státy by se měly zaměřit na prodej spravedlivých, eh, tedy vynět za spravedlivé ceny, za rozumné ceny. Komise tady předkládá celou řadu rozumnějších, eh, rozumných návrhů, pokud jde o pro, prosazování, včetně eh, toho, že by tady eh, měli mít řidiči kde si zakoupit takovéto viněty. Také by bylo dobré zavést jednotné, jednotnou evropskou značku, která by řidičům jasně naznačila, že budou muset zakoupit takovouto vinětu. Myslím si, že tento systém bude velice důležitý pro další využívání systému znečišťovatel platí je jasné, že směrnice, které máme, nám nefungují. Komise podle mě nedělá dost proto, aby zajistila, že ETS skutečně e, budeme schopni realizovat. A já doufám, že poskytovatelé služeb v tuto chvíli s námi budou spolupracovat na tom, abychom vytvořili ETS, že se o to zasadí také sami. Protože jinak to bude dálné. Takže v podstatě, pokud jde o časový rozvrh, tak tady bych chtěl 5. února poslat tuto zprávu na překlad. 7. března ji prezentovat. Doufám, že lhuta pro předkladání pozměňovacího návr- pozměňovacích návrhů bude 20. března, e, rozprava potom bude 2. dubna a že budeme hlasovat tady na výboru 23. dubna a v plénu, v plénu že budeme moci, doufejme, hlasovat 2. května. Je to velice tedy nabitý program, ale doufám, že se nám to podaří takto realizovat. Musíme si tedy stanovit cíle a lhuty a takto já bych si to tedy představoval, takto to tedy navrhuji eh, výboru. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Higginsi, pan Chadrawi. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych paní eh, Higginsové poděkovat eh, za úvod. Věřím, že budeme dobře spolupracovat, protože z většina eh, věcí, které říkal, se shoduje s tím, co já si o to myslím. Myslím si samozřejmě, že tady se to zaměřuje na, nebo vím, že se to zaměřuje na nákladní dopravu, ale eh, také bych eh, byl proto, aby se to nějak vztahovalo na osobní přepravu, protože eh, řada členských států v současné době se zamýšlí nad novými způsoby zatížení osobních automobilů prostřednictvím vinět nebo mítného, ale často narážejí na obtíže, v tom, že Evropa eh, svými antidiskriminačními eh, pravidly eh, znesnadňuje kompenzaci tohoto snížením jiných zátěží. A potom se říká, že se zvýhodňují vlastní občané. A komise tedy musí toto důkladně zanalizovat a dojít k názoru, že zavedení tohoto, takového nového systému bylo možné, nebo co je proto třeba udělat. Osobní automobil na místní a regionální úrovni ehm, tam jsou, ehm, se dají regulovat, jako ehm, jsou tady poplatky proti zácpě a tak dále. Myslím si, že tam eh, Evropa nemusí eh, stanovat, eh, stanovovat žádné podrobnosti Eh, spíš eh, by se mohla zaměřit na eh, interoperabilitu. Musíme se vyhnout tomu, aby se osobní přepravě stalo to tež, co se stává nákladní přepravě, protože Eh, pokrok v eh, zavádění ETS je zklamáním a souvisí to také s tím, co eh, uvádí komise. Většina členských států mm, zavedla místní systémy, mm, aniž by se zamýšlela nad budoucím evropským rozměrem tohoto a příslušným harmonogramem stanoveným ve směrnici, čili Evropská komise by měla mnohem silněji zasahovat tvrději přísněji. A abychom tady dosáhli pokroku. Jde o hodně peněz, eh, eh, o které přicházíme a přicházíme také o velkou efektivitu. Takže já doufám, že jinak to bude velice úspěšná zpráva. Mr. Klins. Pan Klins. Děkuji, pane předsedo. Já také eh, do značné míry souhlasím s vývody Jima Higginsem když my jako normální občané eh, jezdíme autem po Evropě, tak zjišťujeme, že máme eh, opravdu různé systémy a že v mnoha eh, případech se k nám přistupuje nefér. Takže cílem musí být plošně v Evropě mít takový systém, který, jak to říkal také pan zpravodaj, poskytuje možnost účtovat pro ráta za týden, za mm, den, za měsíc nebo i za rok za, účtova, za používání e, silnice. V tuto chvíli to v podstatě není možné. Jsou velké e, rozdíly i u nás. E, v mé zemi není žádný systém. U nás není žádná viněta nebo žádný poplatek závislý na použití a, nebo na vzdálenosti a ani ho nechtě, nechce naše země zavádět a je to dané tím, že e, vláda říká, že už teď máme e, velké zatížení e, soukromých automobilů, máme daň z automobilů a potom máme také daně z benzínu a to stačí. Já si myslím, že je třeba, abychom až budeme řešit mítné, měli na paměti eh, systém eh, zdanění eh, v obecně v motorových v automobilů. Protože si musíme uvědomit, že někde se ty daně odbourávají. A nad tím se opravdu musíme zamýšlet. Každopádně ty cíle, které jsou teď stanovené, nestačí. A i to komise říká. A musíme eh, se zamyslet nad tím, jestli eh, se dostaneme k cíli směrnicí, nebo jestli potřebujeme nařízení. A potom, eh, pak, když tady máme čtyři základní svobody v oběhu zboží, kapitálu, služeb a osob, tak nedává smysl, abychom Eh, nedávali eh, důraz na eh, interoperabilitu systému mezi členskými státy a také se nesmí přilížet k státnímu občanství, protože nelze, aby příslušník jednoho státu byl zvýhodněn oproti něko, příslušníku druhého státu. Chceme transparentní mechanismy, jak pan zpravodaj navrhuje, a systém, který je srovnatelný tak, aby bylo jasné, jak ty poplatky, eh, které je třeba platit, eh, jsou eh, složené. Bude tam ráta určitý tedy poplatek a plus nějaký administrativní poplatek, to by bylo dobré. Za páté, Souhlasím s tím, aby členské státy sami určovaly výši poplatku, protože Eh, hospodářský rozvoj jednotlivých zemí je tak odlišný, že nelze, aby jedna eh, země, která je ještě eh, v té fázi dohánění, abych tak řekl, jako Bulharsko nebo Rumunsko, platila v eurech totež za, za použití silnice jako někde v Itálii nebo ve Francii. Pokud jde o nákladní automobily, tak tam by mělo být cílem eh, nasadit nejnovější technologie v Evropě. To znamená, abychom měli jeden systém, eh, který umožní řidičům nákladních automobilů bez větších administrativních eh, výloh překračovat hranice. To už existuje dnes a měli bychom to rozšířit do všech zemí plynule. A pokud jde o osobní automobily, tak tam musím říci, eh, že je třeba nalézt eh, způsob, jak zjednodušit nákup dálničních známek. Musí to být možné online. Tam, kde je to třeba, tak eh, je nutné, aby se to dalo koupit online a samo si to člověk mohl vytisknout, tak jako to dělám s palubní vstupenkou tak, aby nebylo už třeba zastavovat na hranicích, vystupovat, eh, postavit se do eh, fronty a tak dále. Já cestuji přes tři země, přes Švýcarsko, eh, Rakousko, Itálii a vracím se přes Francii a musí být možné ty příslušné známky si koupit předem online. Děkuji. Zila. Paldies, um, um, Děkuji, pane předsedo chtěl bych poděkovat panu Higginsovi, protože skutečně se statečně ujal této zprávy. Je to velice dalekosáhlý cíl a obávám se, že to v nejbližší budoucnosti nebude tak moc fungovat. Co se týče nákladní dopravy, tak zatím ještě není ani tento systém zavedený v celé Evropě, včetně Lotyšska, ze kterého pocházím, protože něk- státy, některé státy prostě nejsou schopné to realizovat. A co se týče eurovinety, tam členské státy mohou rozhodovat, jestli ji budou využívat nebo ne. A já bych chtěl říci, že přání členských států se v tomto liší. A jestliže chceme jednotný systém pro osobní vozy, Nemyslím si, že to bude fungovat a nemyslím si, že je tu politická vůle a možnost toto uskutečnost i, uskutečnit i co se týče nákladní dopravy. Například příjmy z ze spotřební daně z paliva eh, například eh, není eh, nutně vždy využívána na infrastrukturu a není řečeno, že mítné zlepší infrastrukturu v mm, příslušné e, zemi, kde je tedy vybírané. Také jsme slyšeli, že jsou velké rozdíly, já nevím, třeba mezi mm, Rumunskem, Bulharskem a Itálií. A když e, budeme aplikovat tento jednotný systém v celé Evropě, e, je otázka, zda to opravdu lze. Chtěl bych připomenout, že máte třeba e, omezené náklady na e, asistenty, kteří pracují v členských státech a jsou rozdíly v těchto stropech, kolik můžete platit asistentovi v Bulharsku nebo třeba v Dánsku. A ten rozdíl je 11 je násobek. tedy v Dánsku můžete mu zaplatit až jedenáctkrát víc než v Bulharsku. A pak chcete jednotný systém mítného a vinět, to si myslím, že je chybná priorita. Dominik. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poblahopřát Jimmy Higginsovi za prvé, že se této práce ujal a poděkovat mu za to. E, první poznámka. Komise zřejmě měla pocit, že to je téma, které se prosadí samo Eh, díky technologické a ekonomické realitě, ale je patrné, že kulturní a politické rozdíly mají navrh. Druhá poznámka už nyní máme kapacity, mm, jak si nám, eh, reagovat na všechny námitky technické, finanční a podobně, protože systém geolokalizace, jak se dokáže sledovat na eh, přesnost jednoho metru všechny systémy podle národnosti, podle, podle eh, výkonů a tak dále. Čili technologické prostředky formálně existují a nemusí to vyžadovat diferenciální náklady podle jednotlivých států státu. A chtěl bych ovšem položit dvě otázky. První otázka, kterou si kladu, a já si myslím, že nakonec dospějeme k použití prostředků geolokalizace a současně digitální integrace, protože to je jediná rozumná cesta rozvoje. A sice chci se zeptat, jak to vypadá s důvěrností dat a s možností, s kapacitou jejich využití pro různé věci. Za prvé, buď pro vy, vy, vytýčení eh, tedy určitých eh, pro stanovení eh, dopravních výkonů a tak dále, nebo využití těchto údajů pro jiné cíle, protože takovýto typ systému může třeba být využitý pro zjišťování porušení silničního zákona, překročení rychlosti a podobně. Čili jestliže ten systém bude obsahovat geolokalizaci, bude moci být využitý pro jiné účely a jak můžeme chránit uživatele před zneužitím zneužitím fungování této věci. To je za prvé. A za druhé, jakmile se jedná o e, placení mítného bez zastavování, tedy systém, který mají v celé řadě zemích s čipovými kartami, to ani ne, nevyužívá geolokalizaci, čili jak je možné informovat uživatele o ceně, kterou budou muset zaplatit na tom úseku, po kterém pojedou. To znamená, aby předem věděli, kolik stojí, když pojedou tou a tou cestou. O tom jsem zatím nic neslyšel ani v předběžných poznámkách komise, ani v, v tady u nás ve výboru. A otázka zní, že tedy já třeba budu eh, mět Eh, jet určitou cestou, kde eh, se nedozvím třeba, že eh, je to dražší než jiná cesta a podobně. Čili to jsou dva velké problémy. Za prvé důvěrnost a využití dat a za druhé předběžné informování spotřebitele o ceně, kterou bude muset zaplatit, o mítném, které bude muset zaplatit na tom, kterém úseku silnice. Děkuji. Pan Ayala jsem paní Center, děkuji, pane předsedo. Já mm, bych také chtěla poděkovat panu Higginsovi za jeho práci a toto téma mítného a vynět a poplatků je velice složité téma a je potřeba brát v potaz veškeré aspekty, včetně potřebných mantinelů. To se týká dopravy nákladní, je potřeba brát v úvahu právní základ a členské státy o tom všem samozřejmě uvažují a musí pokrývat z toho třeba určité potřeby. Čili ono to je téma, které má celou řadu stránek, které není snadné eh, vyřešit. Čili co do jaksi zásady ano, ten princip ano, aby uživatel platil, eh, čili platit při využití, při využití infrastruktury, ono to zvyšuje uvědomělost uh, uživatelů a navíc se taková opatření chrání infrastrukturu, protože infrastruktura je základní věc, musí, uh, vyžaduje velké investice, její údržba a a výstavba je nákladná, tyto infrastruktury stárnou a budou stárnout, čili to je dimenze, kterou taky musíme brát v úvahu při naší diskusi. A konečně eh, otázka mobility. Mobilita je v dnešní době nutná a my bychom měli zamezit eh, tomu, aby byly kladeny překážky volnému pohybu. Co se týče elektronického systému, jeho interoperabilita, to je zásadní věc, je potřeba, aby to byl jeden systém a ne celá řada různých systémů. My jsme, o tom hovo- my jsme hovořili o tachografech a bude potřeba brát v úvahu i tyto dimenze, protože to také zase omezuje byrokracii. To systém musí být také konzistentní, ať už se bude platit ročně, měsíčně nebo tak. Nemůže se jednat třeba o čtyřnásobky v určitém případě. Musí to být konzistentní. Pane předsedo, já bych chtěla, nebo podle mých informací ohledně mítného v Německu, je potřeba, aby ten systém byl ufinancovatelný, aby nedocházelo k odklonu dopravy na silnice nižší třídy, je třeba zajistit dostatečnou efektivnost, čili bylo by potřeba, aby Evropská komise nám poskytla dostatečné informace o těch věcech, které, jako datech, která již má, třeba co se týče nákladní dopravy. My bychom měli získat více informací o systémech, které již jsou v platnosti. A co se mantinuje, mantinelů týče, eh, více nákladů například v případě periferních států, protože zboží jde do centra Evropy a periferní státy pak mají s tím problém a sociální dopady často mladí lidé a znevýhodnění eh, lidé se dostávají, jsou vytlačováni z centra na periferii a současně se potom po nich chce, aby platili, když jedou do centra do práce. A to je problém. Takže je potřeba mít určité eh, jaksi ochranné eh, systémy z sociálního pohledu, aby se ještě nezhoršovala situace těch, kteří jsou na tom už tak dost špatně. Děkuji, děkuji panu Higginsovi za jeho vystoupení. Je to velice důležité téma podle mého názoru a je nutné zjednodušit život občanů a spotřebitelů. Vycházím z hypotézy, že tady mluvíme o směrnici z roku 2004 od té doby se technologie posunuly kupředu a myslím si, že už je tady vlastně zdeformovaný samotný ten výchozí bod. A správce dálnic, to už není jeden v každém státu. Těchto správců dálnic je celá řada prostřednictvím eh, partnerství PPP, takže nyní se ta situace se od té doby značně zkomplikovala a každá společnost má své příjmy, své výdaje a je potřeba brát v úvahu eh, business plány podniků, které byly předkládány v době, kdy ta správcovská firma to předkládala příslušnému orgánu a aby získala koncesy. Takže eh, abychom zjednodušili život občanům, jak jsem říkal, to je ten klíčový cíl, jsou dvě cesty. Buď eh, mítné bez hranic, eh, a bez překážek a to v to současné době existují technické nástroje, aby toho mohlo být dosaženo a za druhé sjednocení typů eh, poplatků eh, na základě toho, kdo znečišťuje, kdo využívá a podobně, eh, s tím, že v rámci jedné platby by se všechny ty systémy spojily. A to jsou tedy obě cesty, které před námi stojí a myslím si, že na těchto základech bychom mohli hledat řešení v této oblasti, která je naprosto naléhavá podle mého názoru. A jsou tady veliká očekávání a mnozí od nás žádají jasnou odpověď, jasnou co do způsobu aplikovaných v jednotlivých členských zemích, tak co do interoperability mezi evropskými zeměmi. Je to opravdu naléhavé. Uh, uh, ano, pan Benion. Teoreticky jsem tady tady podporuji tento systém stanovování cen už celou řadu let, ale skutečně čistě teoreticky. Ekonomové nám říkají opakovaně, že eh, spoplatnění silnic je jediným racionálním způsobem, jak spoplatnit eh, používání silnic. Když se na to podíváme racionálně, tak to je samozřejmě úplná pravda. Ale když se na to podíváme z hlediska třeba nějakého motoristy, tak je to skutečně eh, veliký problém, protože i kdyby eh, bylo jasně garantováno, že to je daňově neutrální, tak by vždycky soukromí, tedy jednotliví řidiči, byli proti. Takže když chceme něco zavádět, tak to skutečně musí být pouze pro užitková vozidla. Já si myslím, myslím, že je to škoda, ale myslím si, že i tak to bude lepší způsob spoplatnění, než eh, stanovovat, zavádět nějaké silniční daně a daně z paliva a tak dále. A myslím si, že Jinak bychom měli takový odpor ze strany občanů, kdybychom to chtěli vztáhnout i na soukromá vozidla, že to prostě bohužel nejde jinak, než udělat to způsobem spoplatnění pro užitková vozidla. A proto všichni říkají, že Jim je takový hrdina, že si tady vzal toto téma na starost. Já myslím, že všichni jaksi byli trošku nervózní z toho, že by se mělo pod tímto, eh, u tohoto tématu objevit jejich jméno. Nicméně si přesto myslím, že je dobré, že je užitečné proskoumat všechny možnosti, pokud jde o ta užitková vozidla, protože v tuto chvíli uh, skutečně eh, překračování hranic pro užitková vozidla je velice zmatečné a v podstatě dopravní společnosti v každém členském státu jsou eh, přesvědčeni, že ostatní v jiných členských státech mají obrovské výhody v porovnání s nimi a já myslím, že rozhodně stojí za to se na to podívat. A v tuto chvíli asi nemohu už dodat nic jiného. A já jsem člověk, který si myslí, že je to v podstatě dobrý nápad, ale z politického hlediska je to velice obtížně prosaditelné. Také, jak řekl pan Rike, už jsme v rámci mé politické strany něco podobného řešili doma. A to naše řešení jsme nakonec nakonec jsme od něj upustili, když jsme vypracovávali naše politické prohlášení, až politický program, protože e, jsme věděli, že je třeba zajistit nějak, že data, která se tímto způsobem nazbírají, nebudou zneužita. A já pořád ještě nejsem přesvědčen o tom, že tam máme dobré záruky e, toho, že by e, takovéto záznamy nebyly zneužívány. Takže dokud něco takového nebudeme schopni zaručit, tak si myslím, že je tady druhý tady veliký problém. Ale ano, prosím, pokračujte dále, eh, sestavte nějaké návrhy, pojďme se na to podívat, ale myslím si, že určitě nemůžeme očekávat, že se to bude někdy týkat eh, soukromých vozidel, alespoň ne teď. Tak pan předseda. Eh, pan Hertog. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych poděkoval kolegovi Higginsovi za jeho eh, pracovní dokument. Je eh, skrz na skrz zajímavý. Zajímavé je, eh, k jakým stanoviskům se dobral. Zajímavé také je, že členské státy neplní své úkoly v posledních letech. A, a bylo to proto, že nebyly připravené navzájem spolupracovat na těch eh, na té technické zralosti to není. je to prostě nedbalostí členských zemí a nemůžeme to říct dostatečně často. I před zimní přestávkou jsme eh, viděli, že u transevropských eh, sítí, u těch obecných zásad, tam eh, je problém se dostat, dobrat k interoperabilitě. Takže tohle musíme kritizovat. Když se tam nic nebude dělat, tak se ptám, kde jinde. Proto bezvýhradně kolegou podporuji. Ať už mítné nebo vyněta, myslím si, že interoperability je třeba. To je podstatné, důležité, ale přesto eh, se musíme zamýšlet nad tím, eh, kde už teď můžeme jednat. Například pokud jde o mítné pro eh, v kamiony. I teď už máme možnost ve všech členských státech započítat internalizaci externích nákladů. I v mé zemi, v Německu, eh, se eh, stát stráhá eh, internalizovat externí náklady a když víme, že nákladák 60 tisíckrát víc ničí silnici než osobní auto, tak si myslím, že by bylo nesmyslné tohle nevyužít. Potom je tady další věc, a sice, že v dálkové, eh, v autobusové přepravě, která je teď liberalizovaná, eh, je tady nerovné zacházení mezi jednotlivými mm, způsoby dopravy. Eh, srovnejte si železnici a dálkové autobusy. Na železnici musíte platit poplatky za trasu, zatímco mm, autobusy nemají platit žádné mítné. A to je narušení hospodářské soutěže, které si myslím, eh, že by se mělo řešit především. Potom, eh, pokud jde o eh, mítné pro osobní automobily, tak výbor v německém Bundestagu pro vaši informaci schválil názor k tomuto, tedy vědecké stanovisko, ve kterém je, že právně nemá být přípustné, pokud jde o různé, tedy eh, eh, stanovit různé mítné pro eh, různé státní příslušníky. Čili tady členské státy musí nejdříve sehrát svoji úlohu a vyřídit, tedy udělat své domácí úkoly. Potom je tady důležitá věc a sice, že musíme počívat, počítat s Eh, lidmi, kteří eh, jsou zaměstnaní na venkově. A pokud eh, hovoříte o mítném na venkově, a já jsem z venkova a věřím, že tak to je i v zahraničí, nebo kdekoliv jinde v Evropě, lidé to nechápou. Oni to potřebují, to auto. A pokud nejsou jiné alternativy, pokud nemají žádnou příměstskou železnici, žádné metro, žádné autobusy, tak ty eh, lidi eh, určitě nepotěší, když budou mít eh, platit ještě nějaké další mítné. Takže to musí být také sociálně snesitelné, na to pamatujte. A potom, pokud jsem to dobře pochopil, by v této oblasti se měly dělat rozdíly mezi těmi, kteří jezdí hodně a mezi těmi, kteří výjíždí tak jako někdy ve svátek. A také je tady rozdíl mezi řidičem eh, eh, Porsche, který eh, kterému to žere 15 litrů na 100 a někým, kdo má úsporný diesel. Čili tady musí být rozdíly i v mítném pro tyto řidiče. A Mm, to stanovení mítného musí být eh, stan ovšem eh, ponecháno na členských zemích. To je důležité. Eh, podstatné je, aby byla zajištěna interoperabilita mezi jednotlivými členskými zeměmi, ať se potom země rozhodnou, jestli to mítné zavedou nebo ne. Michael, prosím stručně, protože už jsme na konci seznamu řečníků. Jenom velice stručně tedy. Internalizace externích nákladů je cíl EU, musí být tedy prosazen. Máme tady eh, nepoctivou eh, soutěž mezi eh, silnicí a železnicí a také mezi železnicí a dálkovými autobusy, ale teď tady máme také v omezené mítné v Evropě, tak aby ho Rakušané nemohli zvednout tak jako Švýcaři. A otázkou je na komisi, kdy bylo stanoveno, jak se bude stanovovat eh, mítné, protože eh, spousta lidí jezdí eh, přes Rakousko, protože přes Švýcarsko je to dražší. Takže to si uvědomíme, abychom, že tady musíme skoordinovat, abychom dosáhli pokrok. Potom eh, jsme eh, zjistili, že eh, každé auto v Evropě je subvencováno 16 eury v průměru v Evropě, v Německu je to 2100. Jsou tady poplatky za ekologický produkt a takhle tím se všichni znepokojují, ale těch 120 miliard, které dostanou v řidiči dohromady, o tom všichni mlčí. Já si myslím, že potřebujeme alespoň poctivou hospodářskou soutěž. Kalamitsos. Děkuji, pan Kalamecos. Pan Kalamecos, prosím, za komisi. Pět minut. Děkuji, to až dost času. Nejdříve za všeho bych chtěl poděkovat všem přispěvatelům do dnešní diskuse, protože si myslím, že ty věci, které zde zazněly, jsou pravdivé a vezmeme je Vzali jsme v úvahu samozřejmě, když jsme vypracovali naši zprávu, ale možná budeme moci vzít v úvahu ještě, až se prostudujeme zprávu pana Higginse. Nejdříve za všeho chci říci, že dnes už máme technologie, které nám umožňují eh, spoplatnit eh, silnice podle eh, místa, podle vzdálenosti, kterou ujede, podle denní doby a podle toho třeba, jestli je to během pracovního dne, v létě nebo jindy a podle kategorie eh, vozidla, to znamená, vezme se v úvahu hlučnost, dopady na životní prostředí, výfukové plyny a různé jiné typy poškození. Takže toto všechno už dnes máme k dispozici. Když jsme vypracovávali ten první návrh v roce 2004, který byl potom eh, doplněn dalším rozhodnutím v roce 2009, tak jsme si mysleli, eh, že toto budeme mít k dispozici už v roce 2012. A to byla povinnost pro členské státy a soukromý sektor. Deset let po nás, tedy loni, na konci loňského roku, američané řekli, že do roku 2015 nebo 2016 eh, kongres zařídí plně interoperabilní eh, federální systém. To jenom, abych vám poskytl nějaké další informace. Proč k tomu došlo? Já si myslím, že za prvé proto, že členské státy tady nebyly ochotny s tím pohnout protože byly svázány stávajícími eh, my poskytovateli eh, mítného a těmi smlouvami, které uzavřeli. A myslím si, že část viny pana, padá také na eh, soukromý sektor, protože jak si nespolupracovali. Protože oni se prostě chtěli zakotvit, na, zachytit drábkem na trhu a zůstat tam takže proto se nám to nepodařilo. My jsme teď uh, zvolili metodu cukru a byče. Ten byč je, že jsme zahájili poru, uh, řízení pro uh, nesplnění povinnosti se 22 členskými státy za to, že nesplnili povinnosti a sice, že tady měli povinnost uh, do do října loňského roku zajistit interoperabilitu svého systému. A pak jsme si řekli tady, že kromě byče musíme udělat něco dalšího, abychom to celé usnadnili. A proto jsme začal, zahájili pravidelné setkávání s představiteli soukromého sektoru a členských států. A chceme zahájit pilotní systémy mezi eh, jednotlivými členskými státy v takovém tom jádru Rakousko, Itálie, Německo, Francie, eh, Německo, Eh, Holandsko a možná i Dánsko. To znamená, začneme v tom jádru a bude to potom expandovat dále. To znamená, v tomto jádře bude ten systém plně interoper, interoperabilní, aby tam existoval ETS. Normy, standardy už máme jak pro systémy založené na satelitech, tak pro ty ostatní, ale povedlo se to zatím eh, plně implementovat právě proto, že jaksi nebyla ochota něco takového udělat. A proto jsme tady vydali toto sdělení. Takže my se velice sou, eh, těšíme na to, že i vy zatlačíte. A myslím si, že by bylo také dobré, aby i parlament z vaší strany tady, abyste i vy napomohli tomuto postupu, protože skutečně eh, to zatím došlo ke selhání eh, národních vlád a soukromého sektoru. A my skutečně chceme, aby alespoň ty regionální projekty začaly už tento rok. A součástí toho cukru je i to, že jsme připraveni spolufinancovat takovéto projekty abychom to celé jaksi usnadnili, abychom usnadnili rozvoj této služby po celé Evropě. Takže tolik eh, k takovým základním informacím, k tomu se možná ještě vrátíme. Důležité je také říct, že pokud jde o soukromé vozy, tak tady skutečně chceme, aby fungoval princip nediskriminace. Myslím si, že když jsme viděli, jaké problémy máme v některých členských státech, kde vnitrostátní eh, systém chtěl tady domácí auta kategorizovat jinak než zahraniční, tak eh, tady už jsme si všimli, že je třeba se tomu vyhnout a pan místopředseda eh, Kalas navrhuje letos iniciativu, která se bude obecně týkat spoplatnění eh, silnic. A někteří z vás už hovořili o těch zásadách nediskriminace, o tom, jak se to bude celé používat a tak dále, takže tam bude více informací. Takže ani jsem nevyužil těch svých pět minut a já myslím, že bude dobré, když se sem vrátíme opět v březnu, až bude eh, připravena práva, eh, zpráva pana Higginse. Eh, pane Higginse, chcete ještě něco dodat, říká pan předseda? Ani ne, pane předsedo. Myslím si, že tady je cítit jasná podpora pro to, abychom pracovali na tomto tématu. Já eh, vítám i podporu stínových zpravodajů a těším se na další spolupráci. Také vezmeme samozřejmě kdy eh, v úvahu ostatních kolegy. A důležité je, aby tady fungovala vzájemná důvěra a důvěrnost. Eh, tady už zaznělo právě eh, něco o možném zneužití těchto údajů a to je jedna z hlavních věcí, na které se chceme zaměřit. A sice, že nesmí docházet k zneužívání těchto údajů. Další to jsou poplatky. O tom se hovoří často. My v žádném případě nemáme zájem na to, abychom, jak se říkali členským státům, kolik si mohou účtovat. To je na každém členském státě. Dále, také je důležitá, důležitá zjednodušení. To tady zaznělo ze strany celé řady kolegů a kolegyň. A to je právě důvod, proč vůbec se pouštíme do tohoto tématu. Když se podíváte na, tom, eh, na to, jaká je v, v tuto chvíli situace, tak když jedete do, z Portugalska do Nizozemska, tak máte šest různých nálepek, které si musíte někde zakoupit. A to samozřejmě není jednoduché. A jak říkal pan Ertuk a komise vlastně říká to samé, že když to můžeme eh, udělat v některých členských státech, tak to jde i mezinárodně. Samozřejmě členské státy se do toho příliš nehrnou, nahrnou se, nehrnou se do toho ani firmy, které přímo eh, instalují některé ty systémy a provozují je. Já vím, že to bude velice problematická záležitost, ale jsem rozhodně uh, rozhodnu se do toho pustit. Já jsem naprosto rozhodnut se do toho pustit v našem výboru právě v tuto chvíli a těším se na spolupráci eh, kolegů a děkuji komisi za připomínky. Ano, děkuji pan předseda. Pan Benin vlastně říkal, že tady chtěl, eh, chtěl, abyste vy vedl celé toto úsilí. Nechtěl se do toho pustit eh, sám. Takže 7. března bude zpráva k dispozici, 20. března bude lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, v Tranu budeme hlasovat 23. dubna po projednání pozměňovacích návrhů, které proběhne 22. dubna. Takže děkuji a teď můžeme přejít k prezentaci studie Velké projekty TNT. Tuto studii vypracovala eh, Německý institut Fraunhof eh, za účasti KITu a eh, Švýcarského institutu. Takže já bych chtěl poprosit řečníky k tomuto tématu, aby se usadili sem za předsednický stůl. Thank you. so I assume... Takže, pane doktore, vy asi začnete jako první. Dobře, takže eh, my jsme si to představovali tak, že každý řečník by mohl mít asi 15 minut, abychom potom měli čas ještě na otázky a abychom mohli skončit do 12.30. Takže pan doktor Wolfgang Schade z německého ústavu, takže já bych chtěl poprosit pana doktora, aby zahájil. Dobře, děkuji vám, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl pohovořit o těch velkých projektech TNT, investicích a nákladech. Samozřejmě, že všichni znáte tuto problematiku, to znamená, jde o plánování a implementace těch evropských sítí, dopravních sítí, které zahájilo se to celé už v roce 1990 v 90. letech. Samozřejmě tyto projekty jsou velké, a e, rozvíjely se v několika fázích, což je spojeno také s různými e, těmi pokyny pro hodnocení a posuzování. První byla pravidla z roku 1996, potom 2004 to byla aktualizace a teď máme poslední revizi z roku 2011. E, o tom se teď tady hovoří a právě proto byla zadána tato naše studie. Cílem této studie je tady identifikovat operační problémy, které se, jsou spojeny s posuzováním těchto velkých projektů a také je cílem eh, poskytnout doporučení k tomu, jak je možné se vyhnout takovýmto problémům operativním a jak je možné je vyřešit. My jsme eh, naše prezentaci rozdělili na dvě části. První se týká případových studií, my jsme vypracovali 10 cíl, eh, případových studií, potom budeme hovořit o tom, co jsme zjistili z těchto studií a potom můj kolega se tady uz, eh, ujme druhé části, která se bude týkat modelování a posuzování projektů. Takže, eh, jak probíhala tato studie? Nejdříve jsme tady provedli literární rešerši k tématu posuzování hodnocení eh, dopravních projektů, především velkých tady. Potom jsme definovali eh, výběrová kritéria pro případové studie společně tady s zaměstnanci Evropského parlamentu a zvolili jsme tady deset případových studií, eh, na kterých jsme chtěli náš výzkum založit. Analýza případových studií také byla samozřejmě administrativní, to znamená, dívali jsme se na různé ty výhledy, analýzy nákladů a přínosů a tak dále, ale také jsme prováděli rozhovory s příslušnými aktéry, to znamená DG Move, DG Industry a tak dále, a samozřejmě také aktéry, kteří se zabývali jednotlivými projekty, takže to je v podstatě to, co jsme tady provedli. A na základě těchto základních částí jsme potom došli k určitým závěrům a ty nám zase posloužily pro naše doporučení. Případové studie bylo jich deset. Těchto deset jsme tedy nakonec eh, zvolili. Bylo tam i pět eh, železničních projektů. A vy víte, že celá řada tenté projektů jsou právě železniční projekty a proto tam tady převažují železnice. Potom je tam eh, jeden smíšený projekt, železnice, silnice, potom dva čistě silniční, jeden vodní projekt a tak dále. Potom jsme měli také za úkol Eh, tam zahrnout také případy ex post, kde bude možné zhodnotit plánování a také eh, bude možné zhodnotit tu fázi ex post, to znamená, jak se potom zrealizoval ten plán ve skutečnosti, jaký byl výsledek těch, toho plánu. Takže eh, jsme začlenili také šest případových studií ex post a čtyři případové studie jsou zatím ve stádiu plánování a to jsou projekty, které jsou právě v součásti té plánované sítě TNT. Na tomto slajdu vidíte také to, že jsme se snažili tam zachovat určitou regionální rovnováhu, rovnováhu to znamená, jsou to projekty jak z EU 15, tak projekty, které jsou plánovány a budou se uh, implementovat v rámci EU 12. Teď už se dostávám ke zjištěním z těchto případových studií. Ty se týkají především nákladů na tyto projekty a toho, jak se posuzovaly tyto projekty. My jsme eh, tady se soustředili na 10 eh, případových studií. Náklady jsou mezi 131 jedním milionem a eh, téměř 1,5 miliardu. To nejmenší to byl projekt silniční dálnice z Berlína do Polska a největší objem finanční to byla West Coast Mainline. To nakonec bylo 12, téměř 12,5 miliardy. Právě tento projekt West Coast Mainline tam vlastně byly dvě případové studie, protože tento projekt se naplánoval do dvou fází. První fáze vlastně vedla k rozhodnutí eh, z roku 1994, kde jsme vlastně zjistili, že tento projekt eh, bude mít eh, náklady asi 2 miliardy eur, ale během implementační fáze se to zvýšilo až na 14 miliard, to znamená sedminásobné zvýšení. Druhá fáze začala v roce 2003, kdy byl plán přehodnocen a začalo se plánovat znovu. Očekávané náklady Celkové náklady tady byly 12,4 eh, milionů eur. Třetí a čtvrtý eh, Aha, ty zkratky. PCR Benefit Cost Ratios. A my jsme tady eh, identifikovali projekty, kde je to 1,75 až 6,5, asi tak, tento poměr Eh, mezi přínosy a náklady. To znamená, eh, takovéto projekty, na to jsme se zaměřili a tento poměr skutečně závisí na tom, jaké jsou eh, ty sociální slevy, to znamená, pokud jde o ten tunel Brenner Báze, tak tam máme 1,9, ale tam je tady, jak jsme uvedli, 2,5% SDR. dalšího hospodářské hodnoty, to je čistá eh, současná hodnota, to je jenom v jednom případě, NPV, to je ta West Coast Mainline, kdy podle prvních odhadů eh, to mělo být asi 190 eh, milionů liber NPV a potom tady máme ekonomické hodnocení také založené na splácení, na, na době návratnosti, to znamená, my tady máme 7 až 20 let předpokládanou tuto lhůtu. Pokud jde o další důležité prvky v rámci těch nových pokynů, o kterých se hovoří také v parlamentu, tak to je EIA, to znamená eh, studie dopadů na životní prostředí, to je ten druhý sloupeček zprava. A tam jsme zjistili, že většina těchto projektů, eh, tedy zahrnovala nějakou takovou uh, zprávu, nějaké takové posouzení dopadů, ale samozřejmě se lišil jejich obsah v závislosti na tom, kdy byly implementovány. To znamená, uh, to pos- posouzení, takovéto zprávy, které se vypracovávaly v 90. letech, samozřejmě nesplňovaly všechny požadavky, které na ně klademe dnes. Další důležitou otázkou to je CIA, to znamená uh, posouzení dopadů klimatických to už bylo tady také součást, eh, tady dalo by se předpokládat, že něco takového bude automaticky součástí, ale v osmi případech z deseti nic takového se nevypracovávalo. Nicméně je třeba podotknout, že není úplně přesně definováno, co se tím myslí. Dva z těchto deseti projektů měly tedy posouzení eh, emisí CO2 eh, během potom provozu. To je jedna věc, která asi tady bude muset být Eh, součástí CIA, potom tam je ten životní cyklus, který by také mohl být eh, součástí, ale v těchto našich dvou projektech zahrnuto, eh, tento aspekt zahrnut nebyl. Teď se podíváme na případové studie, u kterých jsme mohli provést analýzu ex post. My jsme očekávali, že to bude šest případových studií. Nejdříve jsme museli rozlišit tři různé typy odhadů nákladů. Nejdříve tady máme ty eh, prvotní náklady. To jsou náklady, initial cost, tedy tento sloupeček. To jsou náklady, které se eh, tady předpokládaly ve chvíli, kdy se začínalo eh, plánovat. To znamená, u toho čísla 2 to bylo 1500 milionů, to znamená 1,5 miliardy. Potom začalo samotné plánování, Vzali se v úvahu další e, aspekty, to znamená e, dopad na životní prostředí, tunely a tak dále. A tam se nám zvýšily náklady na 3,6 miliardy eur. A v tu chvíli tady došlo k rozhodnutí, že skutečně se bude realizovat tato linie ta už je dostavená od roku 2007 a v tuto chvíli tedy víme, jaké byly skutečné náklady a to bylo 4,7 miliard eur. Takže eh, bylo, takže skutečně vidíte, že 20, o 27% byly nakonec uh, o 27% nakonec převýšily ty výsledné náklady, ty původní, které se plánovaly. Takže je vidět, že v některých případech skutečně došlo k velkému zvýšení těch celkových nákladů. Další věc, kterou bych chtěl zmínit k tomuto slajdu, je, že jsme eh, přišli na to, že ve dvou případech tyto případové studie nebyly ještě dokončené, to je číslo 7 a 8 na našem slajdu, to znamená eh, dálnice Sevilla Uelva a Berlín Polsko. Eh, podle naší původní analýzy už měly být hotové, my jsme to založili na eh, údajích z webových stránek Evropské komise, takže tady je ještě eh, vidět, že jsou jisté problémy, pokud jde o monitorování průběhu těchto projektů, protože my jsme se tady podívali na oficiální čísla a potom, když jsme se podívali na konkrétní údaje eh, z národních ministerstev, tak jsme zjistili, že se od sebe liší. Pak jsme se pokusili Ehm, tady vytvořit schémy, kdybychom popsali k eh, eh, spolufinancování projektů TNT. Je to jakýsi ideální hm, proces, ale pomáhá nám identifikovat případné problémy v rozhodovacím procesu a identifikovat příčiny hm, překročení nákladů u některých projektů. Já tady nedokážu, samozřejmě ne, to nemohu všechna tato čísla eh, vysvětlit, protože na to není čas, ale mohl bych zúraznit pár otázek. Jsou tady tři ram, okénka nebo tři rámečky, které eh, poukazují na eh, určité typy rozhodnutí. Já nevím, jestli se mi to podaří zvýraznit. Ne, bohužel to nejde. Takže za prvé, Projekt musí být navržený, jako třeba v případě linky Betuvel, kde byl navržený projekt, potom jde do v první fáze studií, to jsou ty předběžné studie proveditelnosti, kde se rozhoduje o různých alternativách trasování, eh, a jestli v kterých případech může to být most, tunel a podobně. Druhá eh, fáze plánování, kdy se provádí studie dopadů a v jednotlivých těch eh, variant a pak se dospěje k závěru, která z těch variant bude tedy eh, nejvhodnější. a eh, tyto údaje jsou vlastně vloženy do studie proveditelnosti, což tady je další oranžová, oranžové políčko se studií eh, poměru nákladů a přínosů, eh, kdy už jsou tedy známe, známe jasné ty trasy a eh, tam tedy máme CBA a EIA u jednotlivých projektů, což je v dolním pravém rohu tohoto grafu a na závěr tedy se rozhoduje o financování. Mm, a takové to schéma pravděpodobně povede potom k dobře naplánovanému a spolufinancovanému projektu. Ještě možná jedna věc tady eh, je eh, otázka eh, plánovaných dopravních výkonů, je to v levé straně, je to významný aspekt úspěchu nebo neúspěchu a, a je to e, kritérium životaschopnosti projektu. To znamená, e, tady například ty dopravní výkony jsou pře, e, pře přeceněné v, v některých případech oproti skutečnosti. A nyní tedy závěry případových studií. Já tady zdůrazním jenom některé z nich. Za prvé jsme identifikovali, že je mm, nedostatečná Jestliže je nedostatečná prvotní definice projektu, pak dochází k překročení projektů a to se e, nákladů a e, to pozorujeme u řady e, projektů, kde e, to není právě dostatečně definované. Také jsme už říkali prognózy Eh, dopravních výkonů. Jestliže jsou chybné, tak to často také eh, znamená problém v případě financování a také jsme nezmínili otázku transparentnosti projektu. To znamená, ty eh, studie, které jsme mm, tady uvedli, to jsou případy, kde musí probíhat veřejná rozprava a je, v takových případech je potom ten projekt lépe připravený, méně riskantní a je menší riziko, že po všem tom plánování to bude zablokované nebo že dojde k tomu zablokování dokonce po zahájení výstavby. Dále pak e, e, je tu otázka informovanosti o projektech, často je velmi fragmentovaná v, některé, v některých případech je potřeba kontaktovat ministerstva eh, a to je pro ty eh, eh, developery někdy slož, velmi složité. Takže nyní bych si dovolil předat slovo kolegovi. Ladies and gentlemen, Dámy a já jsem z, Karlsru, eh, z Institutu technického z Karlsruhe a naším eh, cílem bylo studovat metody a postupy eh, modelování a posuzování velkých infrastrukturních projektů v dopravě. Obecně bych tady nejdříve schrnul náš příspěvek eh, vzhledem k tomu, že máme stále méně času. Nejdříve můžeme říci, že příspěvek EU na eh, velké projekty eh, lze rozdělit do dvou fází. První je plánování a druhá je implementace. Pokud jde tedy o spolufinancování a podíly, které lze vložit do velkých projektů členských zemí. A souvislost mezi těmito dvěma fázemi eh, spočívá v následujícím. Už ve fázi eh, plánování se ovlivňuje pozdější implementace, protože členské státy eh, doufají v nějaké spolufinancování a vyhlídky na spolufinancování můžou ovlivnit to, jak bude projekt stanoven a vyprojektován. A to může už způsobit velké chyby při plánování. Eh, v plácifánování lze rozdělit na tři části. Za prvé je to stanovení cílů a eh, zakotvení eh, projektu do evropského kontextu. Za druhé vytvoření konfigurace sítě, to znamená multimodální síť, která bude vhodná k dosažení stanovených cílů. A potom je tady úroveň projektu za třetí to znamená eh, stanovení konkrétních projektů, eh, které by měly zapadat do té zvolené konfigurace sítě. Eh, v minulosti se plánovalo obráceně. Začalo se s projekty, potom se mm, učinil pokus nastavit takovou kombinaci projektů, ze kterých by se daly sestavit koridory. To byla vlastně taková historie prvních obecných zásah pro zásad pro transevropské sítě. A potom eh, se skončilo tedy eh, s nějakými koridory v roce 2004. A eh, potom třetí úroveň, která měla být jako to strategické rozhodování, přišla až na poslední chvíli. Zjišťovalo se, jestli ten projekt má nějakou evropskou hodnotu nebo ne. A proto se stala řada chyb, kdy se špatně projekty nadefinovaly a naplánovaly. Eh, aby eh, se eh, tohle obrátilo, tak Evropská komise teď začala s definicí těch prvních kroků, to znamená definice konfigurace sítě podle cílů stanovených Bílou knihou v roce 2011. Stanovení jádrové sítě a komplexní sítě, kterou teď máme jako základ, Eh, těch hlavních zásad evropských sítí je, myslím, správným eh, způsobem a vyhneme se tím eh, řadě chyb z minulosti. V naší studii my jsme vyjmenovali takovéto chyby, nebudu zacházet do podrobností, ale prostě bych řekl, mluvám se, že v, skončím doporučeními. Přeskočím tu metodiku. Podívej, je to škoda, protože já jsem eh, z výzkumné oblasti, takže eh, by bylo mi eh, radostí vám vysvětlit, jak jsme tohle vlastně kriticky metodicky dělali a jaká ponaučení jsme vyvožili, vyvodili z jiných studií TNT, ale teď už se dostanu eh, k závěru a sice k obecným eh, eh, závěrům k té metodice. Myslím si, že je třeba začít se strategickým plánem rozvoje a jasnou definicí konkrétního projektu. To je obyčejně základní chyba. Projekty se stanoví, aniž by existoval nějaký strategický hlavní plán. Metodický eh, rozvoj za druhé eh, těch dopravních modelů musí eh, i nadále pokračovat. Co to znamená v evropském kontextu? Byly vytvořeny modelové transportní nástroje, mm, například je to nástroj Evropské komise ve spolupráci s, s společnou úkolovou skupinou v Sevilla. Ten model ještě, ty modely se častě ještě nepoužívají, protože ještě nejsou úplně hotové a my doporučujeme je používat. Proč? Je nezbytné, aby Evropská komise měla vlastní nástroj ke kontrole čísel, které, která jí předkládají členské země. A členské země na druhou stranu potřebují eh, určité um, um, měřítko, tak, aby mohli eh, kalibrovat ty své podrobné projekty na evropská čísla. Nedá eh, vás smysl, aby nějaká pětimilionová zemička eh, měla nějaké jiné předpoklady o vývoji světové ekonomiky než Evropská komise. A tak tomu teď je. A proto ty studie nákladů a výnosů se hodně liší. Některé země si vezmou optimistický eh, výhled na vývoj ekonomiky, jiné pesimistický. A proto nemůžeme srovnávat ty eh, analýzy nákladů a přínosů. Je tedy eh, nezbytné mít nějaký evropský model dopravy. Za třetí, Potom jsou tady, eh, je, je třeba eh, podporovat multikriteriální aplikace, zejména v nových členských zemích, eh, nově přistoupivších, tam, kde ještě může působit Jaspers a Mezinárodní poradní komise na podporu rozhodování. Potom je třeba eh, integrovat eh, ekologické studie, jako je eh, posouzení dopadu na životní prostředí, strategické posouzení dopadu na životní prostředí a potom posouzení dopadu na klima. Hmm, v některých ohledech se to nepoužívá, zejména pokud je takzvanou EU. SEA se používá jenom v několika zemích a CIA se nepoužívá nikde konkrétně. Akorát se, eh, existují určité aplikace pro eh, výpočet eh, oxid, objemu oxidu uhličitého, který se vyprodukuje z dopravy, ale to je tak všechno. Potom je třeba vytvořit přístup pro hodnocení sekundárních efektů a evropské přidané hodnoty. To je velice obtížný úkol a nelze ho dosáhnout těmi standardními nynějšími metodami hodnocení přínosů a nákladů. Potřebujeme tedy nové hodnotící techniky, což je velice důležité pro velké eh, projekty a, a konfigurace, tedy eh, síťové konfigurace a eh, koridory tímto způsobem ehm, byla vlastně nastavena i ta základní zí. A tohle se může dělat i na národní úrovni. Evropská přenáhodnota do posud nebyla definována, je akorát popsána. Nemáme jasnou definici, eh, podle které bychom mohli měřit evropskou přidanou hodnotu. Nemáme žádné nástroje. Můžeme ji měřit akorát těmi nástroji, které teď máme. A teda to nejsou dost dobré. Takže eh, musíme eh, potom také eh, přizpůsobit plány eh, v revidovaným předpovědím po hospodářské krizi. Řada plánů nezohledňuje změny hospodářského vývoje, ke kterým došlo v důsledku s hospodářskou krizí. A ta krize v mnoha ohledech, v několika ohledech změní ty předpovědi a také schopnost spolufinancovat ty velké projekty v Evropě neposlední řadě bych eh, zmínil čtyři doporučení, která se týkají eh, realizační fáze. Je nezbytné eh, stanovit kvalitu dokumentů předkládaných TNT tak, aby například ta transparentnost, ty informace o těch projektech byly harmonizovány. Ty podmínky pro kofinancování musí být stanoveny jasně u těch jednotlivých fondů. A dokonce ta pravidla pro financování by měla být sjednocena pro jednotlivé eh, fondy, pro eh, TNT, e, RDF a eh, fond soudržnosti. Koordinace a transparentnost ty by bylo možné dále zlepšit a my bychom navrhli ehm, vytvořit nějakou centrální datovou kancelář o projektech, hm, pravděpodobně v rámci instituce TNT, tam udělat takovou datovou kancelář, kde bude možné mít všechny příslušné údaje. Teď jsme museli eh, eh, v rámci TNT se obrátit na konzultanty v jednotlivých zemích, aby se to alespoň schrnulo po zemích a tohle by mohlo zlepšit celkovou transparentnost. Ta je totiž velmi důležitá i pro kvalitu plánování do budoucna. A v poslední, eh, v neposlední řadě ještě účast jednotlivých zainteresovaných stran. Ono je eh, prakticky nemožné ve velkých průmyslových eh, zemích eh, postavit rozsáhlé projekty bez účasti občanů. Takže příslušné právní procesy musí začít brzy. Podívejte se na projekt Stuttgart 21 v Německu. Tam eh, protesty začaly až při eh, začátku stavby. Ale eh, ta, to zapojení občanů už musí být ve fázi plánování, projektování, až ve fázi konstrukce. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pánové. Teď tady mám pana Kroše, paní Bilbao, pan Kancian. Takže pan Groš má slovo jako první. Pan Kančian se ještě hlásí. Pan Kancián nejdříve. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat mnohokrát i našim hostům, kteří zde odprezentovali tuto zprávu. Já si myslím, že je to velice užitečné, že se můžeme podívat na takovou, tu aktuální analýzu tématu. Vy jste tam odhalili několik problémů. Jde o Eh, udržitelnost, o to, jak je těžké získat eh, nějaká povolení a o tom, jak je časový rámec pro realizaci. To jsou samozřejmě zásadní otázky, protože pokud nemáme jistotu v těchto třech základních bodech, tak potom je pro investora příliš obtížné eh, dobře a spolehlivě naprogramovat ten tok peněz. Je, teda, je tedy třeba mít jasno v těchto parametrech, abychom mohli zřizovat dobrá partnerství soukromého veřejného sektoru, abychom mohli zajistit efektivní časnou implementaci provádění těchto projektů. Takže vám chci velice poděkovat za váš průzkum. Pokud jde o udržitelnost, tak jsou tady hospodářské, sociální a ekologické aspekty, tak jak jste naznačili ve své zprávě. Samozřejmě také eh, jde o jedna, různá stádia, můžeme něco eh, předvídat ex, ex ante nebo hodnotit ex post. A samozřejmě máme jasné cíle, které je třeba si stanovit, pokud jde o plánování a provádění projektu. Někdy eh, se možná dochází k tomu, že se na projekty díváme příliš povrchně nebo na to plánování. Je tedy třeba, abychom to celé přehodnotili a zajistili, že už od začátku bude existovat nějaká jasná struktura, tak aby eh, se vypracovávaly zcela jasné, přesné plány které mohou potom být úspěšně realizovány. Je tedy třeba, abychom prosazovali kvalitu, pokud jde o plánování. A samozřejmě, abychom se eh, zaměřili také na hospodářské, sociální a ekologické aspekty a dopady projektu. Pokud jde o samotnou realizační fázi, tak samozřejmě existují různé typy financování, partnerství veřejného sektoru, veřejného sektoru a další, ale je třeba zajistit, aby existovalo jasné rozdělení těch nákladů a investic tak, abychom skutečně mohli zajistit, že dos- bude k dispozici kapitál pro financování projektu, který byl řádně posouzen a byl shledán uh, rozumným, dobře naplánovaným. Máme různé konfigurační modely pro tenté, ale je třeba, abychom zajistili, že eh, tyto projekty budou řádně posouzeny, důkladně posouzeny, tak, abychom mohli zajistit, že jak veřejný sektor, tak soukromý sektor se budou účastnit. A pokud můžeme eh, získat investice ze strany jak veřejného, tak soukromého sektoru, tak potom budeme schopni eh, zajistit dostatečné investice tak, aby bylo možné tyto projekty realizovat řádně eh, za respektování veškerých těchto kritérií. Par Ertuk. Děkuji, eh, děkuji oběma přednášejícím za užitečné a velice cené informace. Myslím si, že je známé, že eh, velké projekty eh, v národní společnosti eh, se v jednotlivých zemích projednává i velice emocionálně, i v Německu. To tak je. Jsou tady společnosti, které už dosáhly určitého stupně nasycenosti a některé země pořád ještě mají velké potřeby vybudovat infrastrukturu. Mm, jsou to projekty eh, s velkými náklady a eh, je to proto eh, vyvolává to tedy velkou obě odpovědnost politiků při rozhodování o tom, co se bude stavět. Já ve své zprávě s panem Komucakosem o transevropských sítích jsme toto také zdůraznili. A mm, zmínil bych zde jednu věc. Je nezbytně nutné, je životně důležité, abychom eh, strategické cíle si jasně stanovili předem, aby eh, všichni byli schopni eh, se podle nich orientovat. V Evropské unii v tuto chvíli nám také chybí národní dopravní plány, které by byly navzájem skoordinované. Nejsou skoordinované navzájem. a také návaznosti mezi různými dopravními sítěmi mm, nebyly domyšleny, čili na to se musíme zaměřit. Potřebujeme jasná kritéria při volbě a prosazování těch různých projektů. Musíme samozřejmě také harmonizovat ty analýzy přínosů a nákladů v naší zprávě, kterou jsme zeschválili 18. Eh, prosince valnou většinou, eh, jsme eh, zakotvili tedy analýzu ekologických, tedy, pardon, ekonomických přínosů, ekonomického užitku a já si myslím, že to je cesta k tomu, abychom ty projekty dostali, tedy dokončili správně. A potom ta chybějící transparentnost při přípravě všech těch projektů. Já si myslím, že i jak při plánování, tak eh, při realizaci, tak při, eh, pokud jde o náklady a rozhodování, je eh, příliš malá transparentnost. To by byla do, to by dobrý nápad, ta agentura TNT, která by měla mít celkový obrázek díky všem těm datům. A potom poslední věc, která se mi zdá v podstatě eh, nejdůležitější eh, ve všech těch zprávách, a sice včasné a závazné zapojení místní a regionální úrovně. K tomu eh, nedochází a když se podíváme na ty velké konflikty, ty z minulosti v, Německu, v Německu, ve Francii i jinde, v transitních zemích, tak to očividně chybělo a opravdu tady se musíme zlepšit. A já bych eh, měl tady jednu otázku závěrem na Evropskou komisi. Vy už jste o tom částečně hovořili. Eh, tady jsou ty eh, nástroje trans. Já si myslím, že to je důležitý nástroj, ale zatím mám ten dojem, že to není příliš známé. Ani se to moc nepoužívá. A myslím si, že experti Evropské komise by nám dnes mohli vysvětlit, z jakého důvodu eh, se toto eh, může zlepšovat a jak komise vlastně eh, by mohla sebrat údaje z jednotlivých zemí, aby do budoucna mohla plánovat centrálně všechny tyhle ty projekty. Společně děkuji. Paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za toto vysvětlení. Já sdílím většinu závěrů eh, tady této studie. A moje frakce předložila řadu pozměňovacích návrhů, které právě mají za cíl zvýšení transparentnosti definice projektu, eh, realizace, identifikace kritérií, které členské státy používají při definování projektů, které mají nějakou evropskou přidanou hodnotu. Vy jste nám poskytli řadu užitečných vysvětlení a souhlasím s vámi, že je potřeba zvýšit transparentnost můj politický klub také předložil pozměňovací návrh, v němž požadujeme totální transparentnost všech žádostí všech členských států spojených se všemi projekty, absolutní transparentnost kritérií výběru aplikovaných Evropskou komisí, když hovoříme třeba o spolufinancování ze strany Evropské unie. Já si myslím, že tady prostě máme problém, protože nevíme u těch velkých prioritních tras e, a os, jaká byla ta výchozí kritéria pro vybrání nebo nevybrání toho či onoho projektu, jaké příspěvky mm, přinesly členské státy, kolik unie a tak dále. Čili toto musí být naprosto jasné a transparentní. A v tomto kontextu bych se vás chtěla zeptat v rámci analýzy, kterou jste realizovali, Brali jste v úvahu roli evropských koordinátorů? Ehm, při co se týče definic, zasažení definic a při rozhodování, jak vypadá eh, situace se zapojením regionů? nebo e, aspoň v těch členských zemích, kde regiony mají pravomoci v této oblasti. Takže bych prosila o objasnění jak to vypadá s projektem Berlín, Polsko a, a Sevilla. Vy jste říkali, že jste získali různé informace podle toho, co bylo k dispozici eh, ve veřejných zdrojích, takže konkrétně, jak to vypadalo s těmito dvěma projekty. A konečně s vámi souhlasím v tom, že je potřeba zajistit naprostou transparentnost a lepší koordinaci projektů. A chci se zeptat v této souvislosti na základě vaší analýzy, můžete říci, jaký je příklad třeba nějaké osvědčené praxe? Můžete tady něco z toho kvalifikovat jako dobrou praxi osvědčenou? Alexandra? Děkuji, pane předsedo. Děkuji účastníkům za jejich vystoupení, za mm, tuto studii. Při té mm, výchozí selekci, při ta kritéria selekce, na to bych se chtěla zeptat. Jak říkala paní Bilbao, eh, vytipovali jste dobré a špatné příklady projekty, kde byly problémy a projekty, kde naopak nebyly problémy, kromě toho, co jste tady uvedli. Na to se chci zeptat. A dále. Jedná se o velké projekty, velké evropské projekty s víceletými rozpočty třeba na sedm let. A u perspektivy třeba v současné době připravujeme rozpočet na období 2014 až 2020 a ty projekty třeba skončí až v roce 2030 nebo dokonce 50 některé z nich. Čili tady jsou rozdíly co do řádu, rozsahu, e, prognóz. Brali jste v úvahu tuto dimenzi a narazili jste na problémy, které by v minulosti takto z toho vyplynuly. A dále, co se týče ekonomických prognóz, vy jste třeba uvedli, zavedli, to v některých případech v některých zemí. Mm, můžete nám říci, jaké dopady může mít stávající krize nebo jaké problémy mohou z ní vyplynout? Vy jste řekli, že je potřeba mít nějaké nástroje, které by umožnily reagovat v případě závažné krize. Takže jak na to? A v hraničních oblastech, v příhraničních oblastech, může vyvstat problém, třeba s rozdíly eh, vnitrostátního práva v oblasti státních zakázek, bezpečnosti, zákonníku práce, zdanění podniků. A tak se chci zeptat, zda tyto eh, rozdíly jste brali taky v úvahu. Já samozřejmě děkuji eh, za prezentace. Mám několik průběžných otázek. Za prvé k volbě projektu k výběru projektu. Samozřejmě nemůžete si zvolit všechny, ale proč eh, Lyon Turin nebo Eurotunel, což byla katastrofa? Nebo jak eh, si Švýcaři eh, staví tunel jako pozitivní příklad, to by mě zajímalo. U v pásu Ferman Eh, ať to bude tunel nebo eh, most. Z německé strany eh, je to jedno, hm, jestli jste něco takového zohlednili, nebo Lyon-Turín. Má to, mělo to stát 12 miliard, účetní dvůr říká, že to bude nějakých 28, dokonce víc. A, Olan řekne, potom bude se to uh, Eh, stavět a to s maximálním spolufinancováním eh, z EU 40%, takže mm, potom eh, celé ty výpočty úplně vůbec nesedí, čili jakým způsobem vy k tomu přistupujete. Potom partnerství veřejného a soukromého sektoru. 13. ledna v německém Tagesspiegelu vyšla o tom dvojstránka, například ve Frankfurtu a potom v dalších městech, v dalších zemích. A e, vlastně bylo řečeno, že jsou to skryté úvěry, e, tak abychom obešli e, dluhovou brzdu, protože u nás jinak by se to nemohlo půjčovat. Ale zjistilo se, že PPP obyčejně trvají déle a jsou nákladnější. A teď se říká, že to není pravda. Takže jak vy k tomu přistupujete? Máte nějaké pozitivní nebo negativní příklady? A potom, co je důležité, srovnání. Máme tady Baltsko-Jaderský eh, koridor, eh, v Rakousku to jde eh, přes tunely přes Semerin Koroan, jinak by to mohlo jít přes Panonskou nížinu. Ale někdo říká, že by se tam zase museli stavět tunely a bylo by to mnohem dražší. Ale víme, jak se eh, v rámci eh, šetření PPP eh, podvádí. Prostě to, co politici chtějí, se podcení a to, co politici nechtějí, se tam předraží. Když se zamyslím nad Transrapidem, o tom jsme se bavili už před 20 lety. A poslední věc je, jsou, souvislé, jsou související efekty. Máme tady 12% spolufinancování vysokorychlostních koridorů mezi Mnichovem a Norimberkem a neexistuje žádná evropská analýza. Můžete říci, je to 30, 20% nebo 2%, 3% za posledních 20 let, kdy to přidává a evropskou hodnotu, nebo e, jestli ten e, efekt e, příspěvků ve členských státech je prostě to hlavní pro evropské financování. Kolegové, máme tolik otázek. Vždycky máme spoustu eh, dotazů a nikdy nedáme dost velký eh, prostor na odpovědi, tak eh, zástupci komise teď dám prostor ke, stručné odpovědi, ke stručnému vystoupení a potom dám 10 minut na odpovědi. Pan Reuters. Chairman, honorable Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, budu stručný. Já bych na začátek chtěl citovat poslední odstavec z těch doporučení, kde se hovořilo o tom, že je třeba Tedy obecně je to tak, že se eh, obecně podmínky v TNT eh, vyjasnily za posledních několik let a to je možné ještě zlepšit prostřednictvím eh, aktualizace těchto pravidel, které vyžaduje Evropský parlament. Pane předsedo, já s tím naprosto souhlasím. Komise bych chtěla poděkovat autorům této studie za tu studii, poděkovat jim za práci, kterou vykonali za tu poměrně krátkou časovou lhůtu a také poděkovat eh, sekretariátu tohoto výboru za to, že eh, spolupracoval na této studii, která se velice liší od výsledků od studií, které byly vypracovány třeba před 5-6 lety. Jenom několik připomínek a jednu odpověď vám poskytnu. Pokud jde o moje připomínky, tak jeden ze závěrů, který je citován v této studii, v tom shrnutí, je, že existuje uh, spojení mezi kondicionalitou a proporcionalitou. Takže když spolufinancujeme 10%, tak si můžeme klást jenom málo podmínek. Pokud v budoucnosti v rámci CEF budeme spolufinancovat větší procentní eh, sazby, tak uvidíme, že asi budeme moci si klást i více podmínek. Nicméně během současného období žádné finanční prostředky v rámci TNT nebyly přiznány, pokud nebyla respektována podmínka pro vypracování EIA, tedy té dopadové studie na prostředí. Takže v tomto skutečně není žádná pochybnost. Chtěl bych také zdůraznit, že finanční prostředky v rámci TNT jsou skutečně eh, prostředky, které jsou posuzovány velice přísně. Jak víte, tak jsme eh, skutečně eh, provedli i přeskum v polovině období a nevyužité prostředky jsme eh, stáhli, takže toto je odpověď i paní eh, Bilbao. Skutečně existuje plná transparentnost, pokud jde o eh, kritéria pro výběr projektů a nikdy váš výbor neměl žádné připomínky, žádné námitky. Také zazněla otázka, která se týkala modelování. A tady opět musím říci, že naprosto souhlasím se závěry studie. Pokud jde o trans nástroje, trans tools, my na tom pracujeme celé řady, celou řadu let, investovali jsme do toho miliony eur a vzhledem k tomu, ale jak je to složité a jaké další faktory tam vstupují, tak stále ještě není možné přijít s nějakým uspokojivým řešením, které by fungovalo na úrovni EU. A proto komise v tuto chvíli zároveň vyvíjí i druhý model, síťový model, který by měl doplnit transnástroje a měl by zlepšit tu celkovou situaci. A e, konečně, pane předsedo, moje odpověď. Moje odpověď podle mě e, by měla být taková, že můžeme, e, že musíme společně tedy vypracovat nový model, který bude silně založen na metodice, kde tady stanovíme jasnou prioritu pro tu eh, jádrovou síť a že tady budeme klást velký důraz na koordinaci a na koridory, protože tím potom budeme moci provádět analýzu založenou na koridorech, která nám potom uh, dá odpověď na to, jestli mohou nebo nemohou transnástroje fungovat. Po, až budeme mít k dispozici ty implementační plánu, plány a analýzu Eh, koridorů, tak potom budeme mít jasnou odpověď i na to, jestli potřebujeme jenom velké projekty nebo malé. Skutečně v tuto chvíli je třeba se zaměřit na využívání stávající infrastruktury, menší opatření a potom ty velké projekty, kterých je málo, jsou to především tady projekty zaměřené na úzká místa a přeshraniční eh, systémy, tak potom teprve nám celá ta síť bude fungovat. Děkuji, pane Kramere, za potlesk. Myslím si, že eh, návrh, který vychází z vašeho výboru, skutečně je zásadní v této eh, oblasti a, oblasti a je tady jedna věc, kterou jsem chtěl ještě zdůraznit a sice, že tento výbor eh, hlasoval kladně, pokud jde o rozhodnutí založené na koridorech, protože skutečně, ve skutečnosti jde o to, jestli se nám podaří splnit tu lhůtu 2030 a Já skutečně vítám příspěvek vašich dvou spoluzpravodajů a těším se na naši spolupráci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Eh, takže teď už dám každému z pánů doktorů sedm minut na to, aby zodpověděl na všechny otázky, protože naše zasedání musí skončit ve 12.30. Ano, děkuji vám, pane předsedo, děkuji za otázky. Já začnu. Byla tady jedna otázka, která se týkala koordinátorů, evropských koordinátorů a my jsme je také tady eh, kontaktovali, zjistili jsme, že eh, nám dali různé reakce od toho, že řekli, že nemají eh, relevantní informace až k tomu, že tedy eh, řekli, že skutečně velice podporují tyto projekty, že skutečně mají rozhodovací pravomoce, mohou řešit problémy těchto přeshraničních problémů a že skutečně se jim daří harmonizovat ta jednotlivé problémy, které vznikají z různých právních předpisů na různých stranách hranice. Takže je jasné, že jsou eh, důležitým nástrojem, které, který může zlepšit eh, realizování a vývoj projektů pokud jde o A11 a Sevilu, tak A11 to nakonec byl přes, projekt přestavby, modernizace této dálnice. Tato dálnice byla eh, v různých úsecích renovována. Eh, bylo to skutečně v jednotlivých eh, také krocích, pokud jde o čas, takže to bylo vždycky několik kilometrů tam a tam. Eh, pokud tam to záleželo také na financování německého ministerstva dopravy a proto to nakonec trvalo déle, než se původně plánovalo, takže to nebylo dokončeno do roku 2010, ale pravděpodobně to bude dokončeno do roku 2014, takže tolik k tomuto projektu. Pokud jde o Seviu, tak tam je to obtížnější, protože to financování bylo poskytnuto dvěma projektům, dvě, na dva tunely tedy, bylo to eh, stimulační financování pro hospodářské ozdravení a tam se zdá, že možná ty projekty jaksi úplně nefungují a do roku 2012 se dokonce hovořilo o tom, že možná se ty tunely vůbec nebudou stavět a že se místo nich postaví most. V tuto chvíli se tady rozhodlo pravděpodobně, že se skutečně budou stavět tunely, už se skutečně uh, uzavírají i uh, smlouvy s stavebními firmami, že se tady budou stavět tunely a proto, tam jsou tady, proto je tam tady ten nesoulad, ale částečně to bylo také způsobeno hospodářskou krizí, podle našeho názoru, alespoň jak my to chápeme. Teď pokud jde o ty dobré projekty, příkladné projekty, tak tam si myslíme, že druhá fáze West Coast Mainline byla velice dobrým příkladem, protože tam to naplánování této linky, Eh, která je asi 850 km dlouhá. Eh, ta druhá fáze byla eh, provedena velice transparentně, to plánování bylo transparentní mezi jednotlivými ministry, auditory a dohledovým orgánem a také byly vypracovány veřejné zprávy o postupu tohoto projektu, byly vypracovávány každý rok a já si myslím, že právě toto přispělo k tomu, že i když to byl obrovský projekt, tak tam nedošlo k navýšení nákladů. Takže skutečně to je jasný, dobrý příklad eh, dobré spolupráce mezi jednotlivými eh, aktéry a dobrý příklad transparentnosti. Dále, pokud jde o kritéria pro eh, výběr projektů, tak my jsme konkrétně nechtěli identifikovat problematické projekty. My jsme měli různá kritéria, jedna byla velikost projektu, dále to ta geografické vyvážení a tak dále. Podle toho jsme vybírali naše projekty. Uh, a samozřejmě jsme tedy vybrali, vzhledem k, té, k tomu požadavku na velikost, ty čtyři megaprojekty, které ještě pokračují, ale také jsme tam potřebovali určitý počet ex post projektů a právě proto jsme tam nemohli eh, zařadit ten projekt, o kterém jste hovořili. Bohužel jsme museli tam zachovat takovou určitou rovnováhu a myslím, že předám slovo kolegovi. Okay. Dobrá. K tomu bych tedy dodal následující. Za prvé tam byla otázka, zda je nutné harmonizovat eh, řízení o dopadech. Podle mého názoru ano, není nutné aplikovat stejné postupy všude, ale je potřeba to harmonizovat. To znamená, třeba v současné době v Německu a ve Francii dochází k revizím způsobu hodnocení dopadů, ale nedochází k harmonizaci těchto obou metod a, e, a Evropská komise v tom nehraje roli, takže já si myslím, že Evropská komise by se měla účastnit tohoto procesu. Ne tak, že by e, předepsala povinné aspekty k hodnocení, ale měla by doporučit, takové body hodnocení, které jsou důležité pro evropské hodnocení a pro kvalifikaci evropské přidané hodnoty. Takže to si myslím, že je odpověď na jednu z vašich otázek a musím eh, říci, že si velice eh, cením práce zpravodaje, který odvedl výbornou práci a je to, myslím, naprosto v souladu za druhé, jaká je role evropských koordinátorů a role regionu? My jsme eh, toho názoru, že role koordinátorů je důležitá při realizačním procesu, to znamená někoho, nějaký orgán, který organizuje všechny aktivity kolem daného koridoru a v tom právě je užitečná role koordinátorů sektorů a posílení této role. Zapojení regionů je nezbytné od počátku. V některých zemích ale to prostě je naprosto vyloučené vyloučit regiony. A v jiných zemích by to bylo také e, dobré, aby regiony byly e, jaksi zúčastněnými subjekty od začátku celého procesu. Další otázka se týkala prognóz a, a dopadu krize. Nikdo nemůže předvídat budoucnost pro nadcházejících 30, 40, 50 let, to je jasné. Ale eh, v, ono to platí pro malé, velké velké, malé státy, velké státy a Unii jako celek. Nikdo e, nemůže harmonizovat tyto přístupy jedno, s jednoceným scénářem budoucího rozvoje. Komise takovéto scénáře vypracovala, kde jsou to třeba scénáře e, e, za minulou dekádu, kdy se předpokládá, že třeba jak si dojde k ztrátě jedné dekády v důsledku ekonomické krize. A národní předpoklady v oblasti ekonomického rozvoje na úrovni regionů také může být předmětem určitého modelu. Další otázka se týká morálního rizika. To je vždycky problém. Eh, u každé eh, výstavby, jestliže centrální orgány dají peníze eh, regionu, aby decentralizovaně něco řídili, tak je to samozřejmě problém a financování velice ovlivňuje rozhodování o projektu a to je, myslím, problém, který je třeba odbourat hned na počátku. Jinak koncepce těch projektů není správná a také problematika veřejných zakázek mm, je tím ovlivněna. Já nebudu zacházet do problematiky PPP, protože já jsem jiného názoru a ono by to chvíli trvalo, než bych to vysvětlil. A eh, na, na otázku pana Rojta se bych řekl, ano, otázka mezi kondicionalitou a proporcionalitou je nutná ta souvislost, protože je rozdíl, jestli mm, mm, financujete projekt z 10% nebo ze 60%. Když ho financujete ze 60%, pak ta evropská hodnota eh, musí být brána v potaz daleko více, než v případě nízkého spolufinancování eh, ze strany Unie. A konečně eh, transnástroje. Většina případů hodnocení dopadů používá dopravní čísla, čísla z dopravy a data generují dopravní modely. Čili to není jenom vědecký nástroj, o kterém se tady diskutuje. Je to velice důležitý nástroj generující data pro hodnocení eh, těch projektů a hodnocení také evropské hodnoty. A proto je potřeba vypracovávat ty transnástroje a nástroje, které jsou snáze použitelné než ty trans nástroje. Ty modely jsou složité, kdy každé to vyžaduje aspoň týden pro vypracování jednoho scénáře a rozhodování o projektech vychází z těchto modelů takže ten budoucí vývoj by se měl opírat o dva pilíře, to znamená za prvé další rozvíjení eh, transnástrojů, které mají být spolehlivější a za druhé vytváření jednodušších eh, eh, nástrojů pro mm, jednodušší analyzování projektu. Děkuji tedy oběma našim hostům za zodpovězení otázek a prezentování jejich zprávy. Je to velice zajímavé, takže oběma pánům moc děkuji a my se tady zase všichni sejdeme v 15 hodin. Děkuji.